Poprosím zástupce tisku, aby nás opustili a my začneme schůzi. Předpokládám, že můžeme přijmout pořad jednání. Děkuji vám. A máme to potěšení, že dnes můžeme přivítat pana Mária Draghiho, předseda, prezidenta Evropské centrální banky. Je to druhé kolo dialogu o měnových záležitostech v tomto roce. Pane prezident, Pan prezident Draghi bude hovořit o tom, jak vidí ECB perspektivy vývoje. Bude se soustředit především na program Expanded Asset Purchase. To je program, který zatím funguje velice dobře. Vychází to z širokého uvolňování a očekáváme zlepšené podmínky pro půjčování pro firmy i domácnosti. Vítáme tu to možnost. Předpokládáme, že EAPP poběží až do září roku 2016. Inflační očekávání snad splní předpoklady a cíle ECB. S panem předprezidentem Dragim budeme hovořit, hovořit o dopadu a očekávání také si ceníme rychlé odpovědi pana Draghiho na žádost o vyjádření k evropskému ombudsmanovi z 18. května 2015. Dopis pana Draghiho vyjasnil, že mírné uvolňování už bylo v cestě, tak jak bylo ohlášeno, také vítáme přehled operačních procedur, tak aby se procedurální omily neopakovaly a také se těšíme k tomu, že budou, těšíme na to, že budou uhlášeny další kroky. Dále, ale samozřejmě v neposlední řadě, pan prezident Draghi nám určitě řekne, jak vidí situaci v pokračovacích jednáních s řeckou vládou a evropskými institucemi. Jsme dnes v kritickém bodě tohoto jednání. Máme velké obavy z toho, že negativně dopadly včerejší uh, diskuse včerejší jednání. Rád bych chtěl vyzvat naléhavě všechny strany, aby se vrátili k jednacímu stolu, aby měli konstruktivní návrhy jak z řecké strany a konstruktivní přístup ze všech ostatních stran, aby nenaslouchali špatným radám některých neodpovědných komentátorů. Myslím, že stávající mechanismus stability a jeho struktury poskytuje členským státům mimořádnou odpovědnost, odpovědnost ECB a dalším institucím. Myslím, že e, dělají všechno, co je potřeba pro zachování eurozóny a teď je na řadě, aby všechny členské státy, samozřejmě jako první Řecko, byly stejně angažované Ať se stane v příštích dnech cokoliv, je také jasné, že potřebujeme jasný pohyb k posílení zprávy a vlády, protože jenom silné společné instituce mohou e, zabránit eh, tomu, že se evropský projekt dostane do ohrožení. Budeme naslouchat s velkou pozorností názorům pana Dragiho ke všem tématům, která jsem zmínil. Než mu předám slovo, dovolte, abych vám řekl, jaký je náš formát. Nejdřív budou úvodní poznámky, potom pětiminutové otázky a odpovědi. Pane předsedo Dragi, máte prosím slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív dovolte, abych se omluvil za to spoždění. Pane předsedo, vás, vážení členové výboru pro měnové a ekonomické záležitosti, dámy a pánové. Jsem velice rád, že jsem opět teď tady zpátky v tomto výboru na pravidelném setkání. Budu vám vyprávět o tom, jak ECB vidí stávající situaci a kondici ekonomiky v eurozóně. Máme tady témata vyprávět vybraná pro výměnu názoru. Je to především ten program eh, APP. Ekonomický výhled a měnová politika. Nej, nejnovější indikator, indikátory říkají a doširoce potvrzují náš soud, že ekonomické zotavení pokračuje mírným tempem. Růst je podporován především, sou... zatímco růst byl podporován dříve soukromou spotřebou, teď vidíme povzbuzující rysy toho, že dostatečně rostou i soukromé investice a to potrhuje naše očekávání, že růst se bude šířit. To je podporováno především opatřeními měnové politiky, které pracují směrem k reálné ekonomice je tady relativně nízká cena ropy a zlepšuje se externí cenová konkurenceschopnost. To je také reflektováno v nejnovějších projekcích systému. Předpokládáme růst 1,5 HDP do roku 2015 až 1,9 v roce 2016 a 2000 v roce 2017, 2, 2 v roce 2017 po několika měsících negativního nebo nulového růstu došlo k nárůstu úrokových sazeb na žádná celá 3 a to je negativ, ne, v tom se projevují negativní příspěvky cen energií. Očekáváme, že inflace v následujících měsících bude růstá, než potom začne pomalu růst. Očekává se, že inflace se bude blížit k úrovni 2%, ale zůstane pod 2%. Červnová, červnový odhad říká růst z žádná celá 3 v roce 2015 na 1,5 v roce 2016 a 1,8 v roce 2017. V posledním čtvrtletí došlo k různému posílení. Peníze, které byly v Dubnu investovány z 5,3 a jsou tady výdaje na nákup obligací. Došlo ke zlepšení mzdové situace ve soukromé sféře v Dubnu žádná celá 8 a to vedlo ke smíru a podpořilo to monetární trendy. Po tak dlouhé fázi komprese v úvěru došlo k tomu, že dochází k novým půjčkám i podnikatelům. Situace je stále poněkud slabší. Dále jsme optimističtí v tom, že ekonomické a měnové podmínky budou podporovat postupní reflexi že dojde k tomu, že budeme se držet stále pod dvěma procenty, byť těsně. Toto posouzení se opírá o plnou implementaci našich opatření měnové politiky. Potřebujeme mít setrvalý kurz a potřebujeme implementovat opatření, včetně toho programu EAPP. Máme jednoznačný záměr, aby cené papíry, eh, abychom nakupovali za 60 miliard měsíčně až do září 2016 a v mnoha případech uvidíme setrvalý, trvalé úsilí a hodláme dosáhnout toho, že budeme mít míru střednědobou do 2%, byť těsně. V posledních týdnech finanční trhy se zaznamenal na finančních trzích trend jisté volatility. Dovolte, abych učinil v tomto ohledu dvě pozorování. Za prvé, máme tady často viditelný jev, kter, ke kterému dochází často, když dojde k takovému to kvantitativnímu programu. Teď máme vývoj cen a cen, banky se věnují ceným papírům a trh očekává výhled z makroekonomiky za stále ještě nejistých podmínek. Za druhé, tento vývoj vede k tomu, že finanční trhy budou podporovat ekonomické zatavení v eurozóně. Například, když se podíváme na to, co bylo investováno před programem EAPP, ještě před březnem tohoto roku, tak bank banky stále mají klesající trend úspor. Od oznámení startu EAPP eh, složená bankovní míra pro eh, nefinanční firmy EU eh, zklesla ze 13 na 2,3 bodu v Dubnu, což je ve srovnání s červnem 2000 2014 pokles. Půjčky domácnostem klesly o 25 bodů na 22% v dubnu, což je ve srovnání s červnem 2014, kdy to bylo 2,87. Většina opatření by ukazují jasný pokles pro finanč, nefinanční korporace. Úrokové míry byly resetovány a nové kreditní smlouvy obsahují už jiné podmínky a nahradily ty staré, tak dochází k tomu, že roste spotřeba i investice. Tento proces zatím nefunguje eh, plnou mírou, zatím je stále v běhu. Když se podíváme na cenovou adjustaci, tak úrokové míry na finančním trzích se dostávají pod tlak. Očekávaná politika, tak jak to se projevuje na mnohu trzích, se posunula a v důsledku toho došlo k příkrému vývoji. Když se podíváme na vývoj té křivky, protože se očekává přebytek likvidity, tak je to stále do, dobře zakotveno kolem úrovní, které jsou v souladu s tím, co jsme si pro tento horizont představovali. Sledujeme podmínky, sledujeme podmínky tak, abychom mohli v případě potřeby včas reagovat. Teď pár slov k nedávným vedlejším efektům programu EAPP. Tento program samozřejmě má své vedlejší projevy. Má to dopad na palence, na finanční stabilitu, dopad na eurozónu a samozřejmě to má i efekt na distribuci. Podrobně monitorujeme rizika pro bilance v eurozóně a ta rizika se snažíme držet na úrovni, která neohrozí naši schopnost splňovat mandát cenové stability. Hlavně řídíme úrokový, úvěrové riziko tím, že chceme alokovat aktiva tak, aby to zaručilo jistou míru diverzifikace a abychom samozřejmě stále pečlivě monitorovali a fungovali s péčí řádného hospodáře. Také jsme se rozhodli, že nákupy vládních obligací řízených česk- národními bankami členských států nebude v režimu risk share v eurosystému. To nějak um, neohrozí efektivitu nákupu a jednotnost naší měnové politiky. Governing Council má plnou kontrolu nad tímto programem. Dohoda o risk eh, sharingu se týká unikátní struktury v rámci Evropské unie, kde máme jednotnou měnu a jednotnou dozorovou politiku, pod níž existuje 19 národních fiskálních politik. Co se týká možných rizik finanční stability, posuzujeme tato rizika bedlivým zrakem. To se týká především trhu bydlením v eurozóně. Nevidíme tady žádné náznaky přehodno, nadhodnocování. Když se podíváme na nerovnováhu, tak to se týká kreditu a růstu. Zatím jsme zaznamenali jenom nízkou míru růstu obého. Třeba růst ceny bytů a domů v eurozóně vzrostl o žádná celá 8 za poslední čtvrtletí roku 2014 půjčky na bydlení 1, žádná celá 1% v dubnu 2015. Přesto sledujeme i tento vývoj a bude-li potřeba, využijeme makroekonomických nástrojů k finanční stabilitě. Dále nákup eh, aktiv stejně jako další eh, opatření mají dopady v distribuci. V krátkodobé perspektivě Tady máme kombinace nízký úrok, nízkých úrokových měr a nákupu aktiv a to vede ke změně cen aktiv a znamená to, že investoři mohou držet celé spektrum aktiv, ale tento mechanismus změny cen aktiv může mít jasný vliv na transmisi monetární politiky. A jak už bylo řečeno, vždycky když, Česká, když Evropská centrální banka aguje, tak to budí emoce. Jde tady o dosažení našich hlavních cílů. Úroková míra se mění vždycky. Jde tady o spotřebu a jde tady o dluhovou zátěž. Jde tady o, postup, o přístup k e, měnové politice, jde tady o podporu spotřeby, investic a také i inflace. To je naprosta, naprosto nutná podmínka pro to, abychom se vrátili k normální úrovni udržitelnému růstu a cenové stabilitě. Omezením nezaměstnanosti to také přispěje k omezení nerovnosti. Naše měnová politika přispívá k omezení nerovnosti především mezi mladými a nízkopříjmovými skupinami. Nakonec všichni občané napříč eurozóny budou profitovat z prostředí stabilních cen, ekonomického růstu a vzniku pracovních míst v dlouhodobé perspektivě. Dovolte, abych řekl pár věcí k situaci v Řecku a o roli ECB. Jaký je, stejně jak je to ve všech státech eurozóny ECB v kontextu eurosystému plní svůj mandát jako centrální banka ve vztahu k Řecku. Dále SSM, kterou jsme přijali společně s radou v roce 2013, učinila z ECB vrchního, vrchní dozorčí instituce i v Řecku. A to jak přímý, tak nepřímý dohled. V dvojbalíčku Čůpek parlament a rada požádali eh, komisi, aby se spojila s ECB, když bude jednat o možnostech dalšího programu a o obnově implementace. Co se týká měnové politiky a dozoru a supervize ECB bude pokračovat ve svých rozhodnutích naprosto nezávisle a podle našeho právního rámce. Tento přístup opírající se o pravidla je to, co se od nás chce. To je to, co děláme a co dělat budeme. V tomto kontextu Eurosystém poskytl podporu řeckým bankám tak, aby pokračovali v aktivitě. V tuto chvíli likvidita centrální banky rozšířená na řecké banky je kolem 118 miliard eur, víc než dvojnásobek sumy z roku 2014. Současná podpora likvidity reprezentuje 66 kolem 660 řeckého HDP. Je to největší podíl na HDP ze všech zemích eurozóny. Minulý týden podle rozhodnutí rady nebýt proti dalšímu eh, rozšíření ELA došlo na 2,83 miliardy. Likvidita bude prodlužována, dokud řecké banky budou eh, solventní. Ale v situaci, kdy řecká vláda nemá přístup na trh, tato likvidita nemůže být využitá pro monetární financování podle článku 123 smlouvy o fungování Evropské unie. To spolu se supervizí vysvětluje, proč tady máme tu situaci, jakou máme. Co se týká governing council, která se věnuje tom, tomu stropu T-billion, tady můžeme říct, že budeme implementovat a to povede k tomu, že se na programu budou podílet státy eurozóny. To by také zlepšilo výhled na budoucí přístup na trh pro řeckou vládu. Mělo by být naprosto jasné, že rozhodnutí e, zda posuzování stávajícího programu bude uzavřeno a, zabrá- a odmítnout Řecku další pomoc spočívá výhradně na zemích eurozóny. Tedy toto je politické rozhodnutí, které budou činit zvolení uh, zvolení zástupci, nikoli v bankéři v ECB. Zatím budeme poskytovat rady k Adjustment Program a v rámci tohoto kontextu budeme potřebovat silnou a komplexní dohodu s Řeckem a to velice záhy. Bude to, musí to být dohoda silná, která povede k růstu, bude sociálně spravedlivá, ale bude fiskálně udržitelná, zajistí konkurenceschopnost a bude zohledňovat i ostatní zdroje k finanční stabilitě. Mohou vás ujistit, že ECB dělá všechno, co může k tomu, aby zprostředkovala úspěšný výsledek. Taková dohoda s Řeckem je nutná nejenom v zájmu Řecka, ale v zájmu eurozóny jako takové. Zatímco všichni aktéři se budou muset vydat eh, na další běh, tak míč je teď na straně řecké vlády, aby učinila nutné kroky. Situace v Řecku zůstává taková, že ekonomická měnová unie je zatím nezavršeným dílem, Zatím nemáme všechny prostředky pro to, aby chom zajistili, že všichni členové budou ekonomicky, měnově i jinak stejně odolní. Abychom završili tuto unii, potřebujeme celou řadu opatření směrem k silnější efektivnější strukturální architektuře. Jak víte, mý kolegové a já pracujeme na zprávě, již chceme ukázat cestovní mapu tímto směrem. Jsme ve finální fázi tohoto procesu a doufám, že chápete respekt, který mám ve svým kolegům. Neřeknu víc, než už jsem opakovaně řekl. Budeme potřebovat institucionální rámec založený na pevnějších fundamentech. Teď jsem tady, abych s vámi diskutoval. Jsem vám k dispozici, prosím. Thank you. Thank you, president. Děkuji vám, pane prezidente Draghi, za vaše velice důležitá a moudrá slova a já doufám, že také všichni jim budou naslouchat. A nyní má slovo pan Burkhard Bals, náš první řečník. Hm, děkuji vám, pane předsedo, vážený pane prezidente. Já vám velice děkuji za vaši prezentaci, za váš výklad a zvláště za vaši práci, kterou jste odváděl v minulých měsících. Ale to, co jste zde řekl, samozřejmě nastoluje i celou řadu otázek, které zůstávají otevřené. Já bych se dnes rád zaměřil na dvě otázky, tak abyste měl možná lepší možnost na ně odpovědět. Vy jste hovořil o těch úvěrech typu ELA, 118 miliard eur celkově a vlastně žádný horní hranice ním není dohodnutá z vaší strany. A mě by tady zajímalo, zda byste mohl blíže vysvětlit, eh, za jakých předpokladů jste tyto úvěry té nuzové pomoci v oblasti likvidity v eh, uplynulých měsících zadával právě Řecku té druhé otázce. EUPA, Evropský orgán dohledu v oblasti pojišťovnictví, e, opakovaně poukazuje na to, že trvale nízké úrokové sazby pro oblast pojišťovnictví, ale i pro jiné dlouhodobé investory znamenají obrovskou výzvu. A mě by tedy zajímalo, zda vaše strategie tedy znamená, že krátkodobá opatření trvale budou mít přednost eh, na úkor dlouhodobých úspor a na úkor dlouhodobých investic. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. První otázka týkající ELA. ELA se poskytuje bankám, které jsou solventní a které jsou v takové pozici, že mohou poskytnout adekvátní kolaterál. Vyhodnocení orgánů dohledu je takové, že momentálně řecké banky jsou solventní. Ty hlavní řecké banky jsou solventní. A ten kolaterál, který e, poskytují, je adekvátní. Samozřejmě situace se vyvíjí. A proto také budeme muset situaci velmi úzce monitorovat, tak jak to také děláme, a hledět na to, zda ty podmínky pro vyhodnocení kolaterálu ještě jsou tak, jak mají být a hlídat e, zdraví toho e, bankovního e, systému. Takže tam není zastropování ELA, ELA výše závisí na solventnosti banky a poskytnutého kolaterálu. To je vaší druhé otázce uvědomujeme si, že EOPA nastoluje tuto otázku. Já bych rád řekl, že my máme svůj mandát a ten je takový, že usilujeme o monetární politiku, která má e, za cíl e, mimo jiné eh, udržovat e, tu inflaci poblíž 2% nebo pod nimi těsně. Pokud jsou zde obecnější problémy dlouhodobého investování, pojišťovnictví v důsledku nízkých úrovní saze, a nebo jsou zde finanční rizika, my je e, důkladně vyhodnocujeme. Ale jak jsem právě řekl, tak zatím taková veliká rizika nevidíme, ale samozřejmě byla by to chyba kdybychom vykonávali monetární politiku, které víme, že by nebyla správná, vykonávali bychom jenom pro, kvůli pojišťovým dám. Takže samozřejmě ta problematika je složitější. Pojišťovny nejsou všechny stejné. Je zde určitá nerovnováha, nerovnovost na straně uh, aktiv a pasiv u některých pojišťoven v některých zemích je vyšší a někde zase nižší tento poměr. A ono to také výrazně závisí ten do, dlouhodobý dopad nízkých úrokových sazeb také záleží na specifických e, obchodních modelech, e, o, o modelech podnikání a to, jak to na ně potom dopadá samozřejmě ti, kdo uh, poskytují dlouhodobě uh, nějaké uh, věci, tak uh, jim výrazně podléhají. Máme zde určitý časový horizont EOPy 6 až 10 uh, let, takže to je něco, samozřejmě, co bychom měli brát na vědomí, všímat si toho, ale je to něco, co nenastává hned. Eh, pojišťovny už určitou dobu reagovaly a reagují na tuto situaci, snaží se investovat do jiných aktiv než do těch typů aktiv, do kterých eh, investovali v minulosti. Je to pomalý proces, jejich investice se budou pohybovat eh, možná směrem k riskantnějším investicím s nižší likviditou ale on je to svým způsobem pozitivní trend, eh, pokus zvyšovat, se, eh, zvyšovat výnosy eh, pojišťovacích firm. Ale teď je na čase také zvážit, zda ta diverzifikace v souvislosti s různými investicemi, zda jí tedy pomáhá to stávající řízení a nařízení, a nebo zda některá stávající pravidla tomu brání. Takže bychom se možná měli nad touto otázkou blíže zamyslet. Děkuji vám a tento výbor se velmi jasně vyjádřil v této otázce a také v nařízení EFSI. Nyní má slovo paní Ferreira. Děkuji vám, děkuji vám, pane prezidente, že jste přišel mezi nás. Eh, vy jste právě hovořil o tématu, o kterém bych také chtěla hovořit. Problém Řecka je vyřešený na politické úrovni, nicméně Evropská centrální banka bývá často označována za ten prvek, který je schopen ten problém řešit. Je zde 7,2 miliard eur, které by bylo možné poskytnout v rámci určité dohody. Vy jste to nezmiňoval. Také se řeklo, že v případě řeckého defaultu to nebude mít dopad na eurozónu. A mě by to zajímalo, zda z technického hlediska zde máte absolutní jistotu, že zde existuje ochrana před eh, rizikem nákazy, protože podle našeho názoru taková ta solidní ochrana neexistuje. A kdyby tedy došlo k defaultu Řecka, tak by to asi rozdělilo eurozónu, pokud eh, to nahlížím správně. Šlo by tady o nějaké 2 miliardy eur. A to by mělo dopad eh, 0,02 HDP EU a Jsou zde určitá odborná místa v architektuře eurozóny a proto by mě zajímalo, jak tedy hodnotíte eh, otázkou zachování eura a řešení řecké krize. Děkuji. Děkuji vám. Rád bych eh, něco řekl, co už jsem dnes musel několikrát zopakovat a říkám to vlastně všude. Evropská centrální banka není politická instituce. To znamená, že ECB prostě vystupuje podle pravidel, která tu jsou. My nevytváříme žádná nová pravidla. Takže to je opravdu důležité si uvědomit, že my máme úplně jinou roli než eh, například role členských států euroskupiny. Mimo mikrofon. Dobře, ale já hovořím o Evropské centrální bance, říká pan prezident centrální banky. Pak jste hovořila o potenciální nákaze. Já bych o tom nechtěl uh, spekulovat. Myslím, že nejsme o toho, abychom zde spekulovali o potenciálních výsledcích. Protože kdybychom eh, se vydali touto cestou, tak by to byla opravdu cesta naprosto neznámými vodami a já chci říct, že máme, my máme všechny nástroje pro to, abychom co nejlépe e, řešili situaci, tak jak jsme to činili i v jiných případech, které byly také dramatické. Jaké by byly dopady ze střednědobého a dlouhodobého hlediska pro strukturu Unie? E, to my dnes nejsme schopni předvídat, eh, nejsme schopni si to představit a nejsme zde o toho, abychom o tom dnes spekulovali. Je jasné, že to, co se děje, ukazuje, že naše unie je eh, určitá stavba, určitý systém, který je nedokončený. A chceme-li být schopni reagovat na jakékoliv eh, jakoukoliv signifikantní neočekávanou událost eh, v budoucnu, tak je třeba výrazně posunout proces naší integrace. A já si dovedu představit, v jakých oblastech by to mělo být. Hovořil jsem o tom vlastně ve svém úvodním vystoupení. Děkuji. Děkuji vám. Ano, EFSF má také svoje pravidla a dává zodpovědnost členským státům, aby e, učinili svá opatření. Není pan Maria za EKR. Pane Dragi, já budu hovořit řecky. Já bych vás rád e, přivítal mezi námi a rád bych poukázal na to, že nezaměstnanost v Řecku je 26,6% a nezaměstnanost mládeže je 51,7%. To uvádějí nejnovější data z řeckých statistik. 40% obyvatel je pod hranicí chudoby, 45% důchodců e, pobírá důchod než 650 euro a veřejný sektor Řecka má problém splácet své závisky já bych rád poukázal na článek 7 eh, eh, nařízení z roku 2013 3603. Eh, Tam se hovoří o tom, že financování ze strany Evropské centrální banky anebo i na rodních centrálních bank pro veřejný sektor pro plnění závazků vůči Mezinárodnímu měnovému fondu se podle článku 104 smlouvy nenáhlíží jako úvěrová e, facilita. Je zde velký problém se splácením úvěru MMF z května 2010 pro Řecko a to vede k tomu, že se nyní dostalo do platebních problémů. A já se vás chci zeptat, jaký postoj zaujme Evropská centrální banka, pokud se řecká vláda Eh, odvolá právě na ten článek 7 eh, nařízení 3603 z roku 93 a nyní bude chtít eh, úvěr pro řeckou vládu pro zvlacení závazků vůči Mezinárodnímu měnovému fondu. Rád bych také poukázal na to, že vy jako předseda Evropské centrální banky jste podobné povolení poskytl například Itálii, Portugalsku nebo Rakousku. A když jste byl prezidentem italské e, národní banky, tak jste také e, povolil poskytnutí úvěru ze strany Evropské centrální banky pro Řecko, aby mohl plnit své závazky vůči MMF. Já bych rád věděl, jaký bude postoj Evropské centrální banky, když Řecká centrální banka nebo jiné národní centrální banky eurozóny eh, poskytnou úvěr Řecku tak, aby bylo možné splatit závazky vůči MMF. Děkuji. Děkuji vám. Ano, Uvědomuji si plně, že hospodářská situace v Řecku je dramatická, souhlasím s vámi, zvláště otázka zaměstnanosti, zaměstnanosti mládeže a pracovního trhu. Jak víte, my jsme vázáni článkem 123 smlouvy, kde je eh, e, uvedeno, že my nemůžeme poskytnout žádné monetární financování. Ale dovolte mi říct si obecnou věc. Bohužel hovoří se mimo mikrofon. Já bych s vámi nesouhlasil. Dovolte mi tedy říct jednu obecnou věc. Hospodářská situace v Řecku, co by zodpovědnost členských států nebo aspoň institucí, které neposkytly adekvátní financování. Já jsem žádal kompletní přehled finančních toků za leta 2010 až 2015. A vidíme, že bilaterální a multilaterální půjčky plus eh, čisté transfery z rozpočtu EU plus SNP Alpha Profit transfery mezi 2010 a 2015 byly 223 miliard eur. To je to 52% HDP. Podpora eurosystému pro bankovní sektor je 118 miliard eur, to je 66% HDP. Také bychom k tomu měli připočítat peníze od e, e Mezinárodního měnového fondu. A také ten haircut při restrukturalizaci dluhů, při kterému došlo. Tam ten objem byl 2 miliardy a ten haircut představoval 53,3%. Já nechci přehánět ten význam těchto čísel, ale tato čísla jsou významná, jsou signifikantní. Ale rád bych tedy poukázal na to, že ta dramatická situace v Řecku e, není dána tím, že by za ní mohli jenom ostatní. Děkuji. Ale vy jste e, reagoval na moji specifickou otázku a na ten specifický případ Itálie. Předseda, pane kolego, nemůžete takto přerušovat. Poslanec, e, já jsem citoval, ale nereagoval jste, pan předseda. My Víme, že je zde to omezení článku 123. Pan poslanec, pan by měl apliko, eh, aplikoval ten případ v Itálii, měl by zareagoval. Předseda, měl byste lépe číst evropskou legislativu, pane kolego. Předseda ECB, já jsem ochoten s vámi potom hovořit potom, ano. Proto jsem se vás na to ptal. To nařízení podléhá článku 123, a, ale takže mm, to je výjimka a vy byste neměl tady spekulovat, ale držet se předpisu. Dobré odpoledne, pane Draghi. Paní Gulár. thank you. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, že jste přišel a děkuji za všechno, co pro nás děláte. My velice bedlivě sledujeme, co děláte pro Evropu a podporujeme vás ve vašem úsilí být konstruktivní a trvat na pravidlech. To znamená aplikovat pravidla, která jsou e, důležitá pro spravedlnost a důvěryhodnost. Ale mám tady takovou starost. Vy jste opakoval, stejně jako v Helsinkách, jako ve Frankfurtu, eh, jak eh, i uvádí do Zeitung, a že eh, eurozóna tedy není ještě ukončená a jste si jist, že vůbec vlády vám, vás pochopili, co to znamená, že musíme udělat obrovský skok a co to znamená takový skok vůbec, abychom ochránili investice a růst, protože pokud přijdeme o nějaký členský stát nebo bude v platební neschopnosti, takže veškeré úsilí, které jsme dělali pro to, abychom posílili investice a růst, tak to všechno bude vníveč. Děkuji. Já jsem přesvědčen, že potřebujeme takový <laughs> tedy e, mílový skok, takový quantum leap. A mm, jsem si jist a, a já jsem pochopil, a já jsem řekl, že každý musí respektovat svoji roli. A naše role je tedy říci, co je potřeba. Co je třeba, abychom dokončili eh, mm, eh, ten projekt, aby, byl, aby eh, ta unie byla odolná, abychom i napravili ty slabiny. A Řecko je pouze jednou slabinou. Za posledních pět let jsme měli další příklady toho, jak tato unie je křehká. A náš úkol je eh, pojmenovat, co je třeba udělat. A jejich úkol, tedy úkol vlád a členských států, je eh, být lídry, to znamená realizovat to, realizovat tyto změny, to znamená prosadit to voličům, vysvětlovat, komunikovat a vysvětlovat i, vysvětlovat i dlouhodobé potenciální výhody které poplynou z toho, e, že eurozóna bude kompletní. Ještě bych řekl, že některé z těch obětí a jak bych řekl i to, že někteří schudli, někteří jsou nezaměstnaní, což je důsledek i té velké krize, kterou jsme měli v roce 2009, tak to je i kvůli tomu, že zatím Unie není dokončená, tedy finanční měnová unie. Hmm. Dobře. Hmm. Takže eh, a děkuji za to, že jste popřála hezké odpovědné odpoledne a Miguel Urban za GUE. Eh, bueno, lo primero... Dobře, takže první děkuji, že jste přišel, pane Draghi. A jak vy víte velice dobře, HDP Řecka pokleslo o 25% po té, co se aplikovaly podmínky memoranda. Ekonomický dopad, který nemá precedent od druhé světové války a nyní to je v podstatě ekonomická válka, kde i, i systematicky se oklešťuje suverenita řeckého lidu a podle kontrolorů tak e, i e, to, co e, i předloží řecký parlament v červenci, tak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 je ale důsledek eh, toho, jak Trojka eh, řešila dluh Řecka od prosince 2012. Evropská banka bez eh, limitu může odkupovat mm, obligace mm, členských států a nicméně prostřednictvím tohoto programu nekoupili žádnou řeckou obligaci. Vy jste podmínil mm, tento program odkupu, tedy tím, že se bude respektovat pakt stability, ale to je nedemokratická instituce, která slouží eh, zájmům vlád eh, eh, Německa a mm, Francie a neporušujete náhodou článek 123, který zakazuje mm, centrálně centrální bance, aby přijímala instrukce nějakých dalších orgánů. Není to tak, že přece byste instituce, která nebyla demokraticky zvolen, zvolená a i vy jste neumožnili ani, aby Řecko se dostalo k tomu programu kvantitativní flexibility a vlastně od vítězství Syrizy dokonce ani se nekupují řecké obligace na sekundárním trhu. Pane Draghi, není to vlastně diskriminace politického charakteru? ke eh, eh, které se uchyluje centrální banka a přitom porušuje princip neutrality podle toho, eh, k čemu je povinná. A pane Draghi, nepoužíváte centrální banku jako nástroj po, pro vydírání vůči Řecku, jako nástroj tedy e, e, bruselské skupiny, bruselských institucí a tím se dále i e, jak si zhoršuje chudoba řeckého lidu, který se vyjádřil, jak se vyjádřil při volbách a zde i chudoba dětí ta zdvojnásobila a nyní e, každé páté dítě žije pod hranicí chudoby. tři miliony Řeku, i nemají žádné pojištění, sociální pojištění a zdravotnické pojištění, nemají přístup ke zdravotním službám. Pane Draky, nemyslíte si, že to je skutečně eh, hospodářská válka, o kterou tady jde, a to je důsledek právě té vaší ekonomiky, eh, kterou vnucujete řeckému lidu? Děkuji. A jaká byla ta otázka? Eh, takže mm, Mm, to mohu zopakovat. Můžu to zopakovat? Takže dobře. Takže asi ta otázka je, mm, proč jsme nekupovali podle eh, euro, euro, mm, řecké obligace podle programu QE? Zde jsou tři důvody. Ale v podstatě to již bylo předtím v pravidlech ještě před krizí v Řecku. My nevymyšlíme žádná nová pravidla, my nejsme politický orgán, my nevymyšlíme pravidla, my nejsme politický orgán. My mm, prostě se nezodpovídáme té či oné vládě. Ne, my respektujeme pravidla, podle kterých funguje naše instituce. A my jsme tato pravidla aplikovali vždy konsistentně. Uh, jak jsem vám snad už vysvětlil. A pokud ta otázka tedy byla, proč nekupujete řecké obligace podle programu QE, tak odpověď je taková. My nekupujeme, nekupujeme obligace zemí, které jsou pod dohledem eh, eh, měnového fondu a eh, mm, toto pravidlo by platilo i pro ostatní země, které by se dostaly do podobného programu a, a ještě i na Kypr, před pár, na Kypr se to aplikoval před pár dny. A nekupujeme obligace, které jsou pod určitým ratingem a to je rating, který by v podstatě znamenal, že mm, by již nebyly způsobilé tyto obligace, jakožto tedy kolaterál a Ehm, leda, že by tam byla výjimka, takzvaný waiver. A to mm, u Řecka ano, tam ehm, waiver byl zrušen, protože vzhledem k ekonomickým podmínkám, ale znovu tedy tato výjimka byla zavedena pro Kypr, takže ty mají waiver. A teď, jasně, teď mm, OMT, proč nekupujeme ne, více než 33% obligací e, vlády které, kde již vlastní, u které již vlastníme obligace. Takže my již vlastníme řecké eh, obligace, takže proto ani není možné kupovat další obligace řecké vlády, další dluhopisy. A mm, vzhledem, mm, vzhledem ke všem těmto podmínkám, to znamená, že, e, že, že Řecko je e, pod kontrolou, je v tom programu, že e, tam podmínka, ta výjimka waiver byl zrušen, musí to být tak zavedena. A samozřejmě to se může ale všechno zvrátit tím, že se úspěšně uzavře ta, eh, ten program, tedy ta revize, eh, to znamená, že se eh, splní ta, ty podmínky staff agreement a poté výbor rozhodne, že lze tedy přistupovat k transakcím. A já se nemohu vyjadřovat ke stavu vyjednávání Řeckem, ale jakmile ta vyjednávání budou úspěšně uzavřena, tak veškeré tyto požadavky tedy budou vlastně vyřešeny. Takže, takže vy uznáváte, že to je vydírání. A tím by vám vypršela doba. A za zelené Morris Kotkaven. Děkuji, pane předsedo. Takže já eh, se zeptám na i vedlejší účinky eh, toho eh, programu EAPP. Takže ve Spojeném království jsme měli tři eh, roky programu QE a banka to vyhodnotila, že se snížila hodnota dluhoposu 26% v důsledku této politiky a toto znamenalo 40% výnosů šlo těm nejbohatším 5% doma, doma, domácností, protože i vlastně ty veřejné hm, hm, peníze byly využity proto, aby byly ku prospěchu těm nejbohatším, nejbohatším a bylo to na úkor těch nejchudších. A tady i před hm, touto schůzí se konala přípravná schůze, kde jsme se zabývali těmi dopady toho programu QE a z toho vyplynuly dvě věci. Za prvé, intergenerační e, transfery, to znamená, že e, ti starší by měli zbohatout na úkor mladších a potom jsme zkoumali i ten britský program, který zvýšil nerovnosti mezi lidmi. Vy jste řekl v úvodu, že e, likvidita, která vyplývá z tohoto programu, že to se dostalo do reálné ekonomiky. No ale my to nevidíme. My to nevidíme, žádné takové důkazy toho nevidíme, že by se to dostalo malým podnikům nebo že by se tím oživil průmysl od finanční krize. Takže já mám na vás takový návrh tady a chtěla bych slyšet váš, vaši odpovědět. Ve středu já předložím zprávu, která se nazývá Zelené QE to znamená, QE by se mělo využívat strategicky a propojit to přímo s otázkou, tak, s otázkou zelených dluhopisů Evropské centrální banky. To znamená, ty nové peníze by se měly e, investovat do obnovitelných zdrojů a nebo do izolace, e, do energetických, energetické účinnosti budov a podobně. Tedy e, na, ten takzvan, na to takzvanou zelenou transformaci. Chtěla bych slyšet, co si o tom myslíte. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Já dám odpověď ve dvou částech. Za prvé bych eh, chtěl trochu relativizovat eh, ty vaše poznámky, které se týkají, že se ty peníze nedostaly eh, do ekonomiky z programu QE a hm, ty dopady na nerovnosti, které se údajně zvětšily. Upřímně, my tady vidíme, že něco se dostalo do ekonomiky, ano. Banky například a další investoři, pojišťovny, prodávají své dluhopisy. A vidíme, že i banky půjčují více peněz a pojišťovny a další dlouhodobí investoři nyní začínají i investovat do těch rizikovějších investic, to znamená těch, které více jsou propojeny s reálnou ekonomikou a nekupují pouze dluhopisy. Takže zde vidíme, že zde dochází k tomu, že se mění portfolio a mm, Evropská ekonomika tedy se oživuje s tím, že způsobem, který zatím eh, jsme nezaznamenali, i když je mírný, ale je větší, protože je ženen, že je hnán, je hnán eh, poptávkou a i exportem. Mm, toto oživení ekonomiky eh, je eh, způsobeno měnovou politikou, ano, ale také dalšími faktory, jako nižší cena ropy. Ale dochází k oživení. Takže já nejsem zas tak přesvědčen o tom, že naše měnová politika eh, nemá žádný efekt na reálnou ekonomiku. A mám k tomu dobré důvody. Na rozdíl od roku 2012 nyní zdraví bankovnictví v Evropě, v eurozóně je lepší, poněvadž tyto eh, banky eh, prošly tím komplexním hodnocením, protože museli projít eh, prověřením rozvah a nyní jsou v lepší pozici vůbec, aby vysílali impulzy do reálné ekonomiky. Takže úvěry se, úvěry se zlevnily, a ještě důležitější je, že zde máme dva eh, výsledky dvou revizí, dvou kontrol, které jsme provedli. Jednak to je ten průzkum bankovních úvěrů, to provádí ECB, kdy se ptáme různých bank, jak vidí eh, ty úvěrové standardy, zdali půjčují více nebo méně než v minulosti a jaké jsou důvody, proč půjčují. A otázky, odpovědi na tyto otázky, že jsou takové, že úvěrové standardy se zlepšily, že ty důvody pro uvěrování mm, již e, se neopírají e, tolik o vnímání rizika, protože tam banky tehdy odmítaly půjčovat, když to bylo příliš rizikové, takže tento faktor zmizel nebo se omezil. A potom jsme provedli další průzkum, který e, provedla Evropská komise pokud se nemýlím, společně s ECB. A tam mm, to jsme si vzali široký vzorek malých středních podniků a ptali jsme se, co si myslíte o úvěrech nyní, jak se vyvíjejí. A ty odpovědi jsou velice povzbudivé. Já neříkám, že to je pouze výsledek programu QE. Ne, možná, a já doufám, že to je i výsledek předchozích rozhodnutí monetární politiky. Ale zhruba řečeno k tomuto dochází. Já bych potřeboval více času. Můžu? A mohla byste odpovědět na mé konkrétní otázky? Ano. Dobře. ECB nemůže přímo kupovat obligace od EIB. Ze stejných důvodů, které jsem vysvětlil předtím v případě Řecka, Eh, a to především, že by to bylo mm, monetární financování, ale můžeme kupovat na sekundárním trhu. Takže eh, ty eh, zelené mm, dluhopisy, které jste prezentovala, pokud budou respektovat standardy, jako je rating, tak je můžeme samozřejmě kupovat. Děkuji, děkuji za EFDD Markovali. Ano, děkuji. Evropa a eurozóna Eh, jsou v problémech eh, integrace, solidarita nebo rozpuštění a zpátky se vrátí nacionalismus. Je to paradoxní, že země jako Řecko je v riziku nesplácení eh, dokonce má zaplatit 1,5 miliardy, 1,5 miliardy, když to eh, ve Frankfurtu si postavili jste si nový palác eh, za 1,2 miliard euro a přitom my dáváme restrikce takové země, takové zemi, která tak trpí ve své ekonomice, takže tady existuje pouze solidarita, ale vůči bankám a pouze solidarita vůči Německu, Holandsku, které mají obchodní přebytek, ale přitom porušují mm, pravidla, hm, bankovní pravidla, takže jsou to politická rozhodnutí, která eh, hm, využívají různé systémy, jako eh, třeba nekalá soutěž, jako lucemburský Junckerův systém a tam dochází k praní špinavých peněz, tak jak se zjistilo, eh, zjistil, jak nahlásil Falčány. Takže zde hm, a od eh, jihu Evropy chtějí se reformy a dragy. Tedy to se asi nelíbí těm chudým lidem, a, mm, protože zde vlastně eh, eh, vznikla ikona nových vůdců, což jsou finančníci, kteří nás řídí a i tedy spekulanti. A je třeba nalézt někoho jiného v centru našeho zájmu a to je člověk a zde vy tedy byste měli, neměli ukládat eh, zbytečné podmínky, zbytečné podmínky ani bankám a do, zde ta údaje jsou, údaje jsou velice jasné, protože to jsou spekulanti, kteří tedy fungují na tomto trhu a banky nechtějí tedy půjčovat a chudí chudnou pořád a zde velice málo peněz se dostane eh, pro těm, kteří potřebují peníze, aby vůbec mohli přežít a pouze se půjčují eh, eh, těm, kteří žijí v luxusu. A to platí pro eurozónu i pro svět, celý svět. Takže Řecko by měla být příležitost, abychom ukázali, že jsme tady pro občany a ne pro spekulanty. A teď otázka, jak si myslíte, do jaké míry ještě eh, lze tedy posilovat spotřebu a, eh, hm, tak, eh, a je třeba přijmout ty odvážnější kroky. Nemyslíte si jiné, než tedy vymysleli Juncker, Tusk a další, to, co jsme viděli v posledních dnech, je třeba zrevidovat smlouvy i pravidla centrální banky a by byste měli dávat i fiskální určitý prostor členským členským státům, aby mohli reálně bojovat proti chudobě. A zde, protože ten váš QE je pouze pro spekulanty, je pouze pro spekulanty. My v Evropě máme tady velký problém a vy děláte to tež vůči Británii a vůči Řecku například i vůči jiným vládám, vládám což je paradoxní. Děkuji. Uh, now the answer is that... Odpověď je, že za prvé ať se nám to líbí nebo ne, banky a trhy existují. A to jsou jediné kanály, které máme pro to, abychom mohli realizovat nebo mm, naš, realizovat naši měnovou politiku, aby se dostala do reálné ekonomiky. A některá ta politika může vést, že se zvýší nerovnost na jedné straně, ale na druhé straně položme si otázku, jaký je hlavní zdroj nerovností. No to je nezaměstnanost. Takže Eh, takže tyto politiky přece pomáhají svým způsobem. Ano, zde měnová politika nyní eh, je určitě lepší než ta restriktivní měnová politika. Já se ptám, vy tvrdíte, že bychom měli zvýšit úrokové sazby za stávající situace? To si nemyslíme. Takže v tomto smyslu jsme přesvědčeni a vidíme, že dochází ke zlepšení v reálné ekonomice. A toto je tady nejlepší příspěvek ke snižování nerovností. Na druhé straně, proč se nedohodneme ani s jinými, eh, omluvte mě, vlastně my máme zprávu čtyř prezidentů. Vlastně poprvé, to je pokus, spojit dohromady představy institucí i prezidenta Euroskupiny, to znamená eh, představy a myšlenky těch, kteří stojí v centru Evropy. Tato zpráva čtyř prezidentů byla velice úspěšná v minulosti, poněvadž její závěry i podpořili představitelé Evropské rady, Evropské rady a vlastně konkrétní výstup je realizace bankovní unie. A to děláme tady teď také. My jsme si vědomi těch problémů, které jste popsal. My je známe velice dobře, to neznamená, že bychom je zjišťovali až teď a děláme maximum Samozřejmě pokud se nám to nepokusí, ne, ne, nepodaří, tak jsme se aspoň pokusili. Děkuji, pan Bernard Mono. Pane předsedo, dobrý den. K otázce řecká trojka. Tady eh, začala takové psychodram, psychodrama a tlačí na eh, premiéra Ciprase a eh, nutí řeky do těch, do těch zbytečných škrtů. Přesto mm, Řecko by mohlo v klidu splácet eh, eh, eh, své dluhy. I hm, proč tedy hm, neposk, ne, neposkytnout urgentní naléhavé, tedy finanční prostředky řecké vládě podle ELA a dále hm, plán, program QE a my jako francouzi, my jsme pro tedy, aby Národní centrální banka tedy splácela i dluhy a aby skutečně přistoupila k reálnému plánu odlužení. Ale program QE má velké důsledky. Za prvé exkluzivně je určen soukromým bankám, soukromému kapitálu a vůbec nic nedělá pro zaměstnanost. A potom i vlastně i, e, i se zvyšují ty e, sazby nebo cena kvůli tedy e, tomu rychlému tradingu, rychlému obchodování. A nechcete i zrevidovat článek 123, tak aby QE přímo mohl poskytovat monetární financování členským státům v eurozóně a potom etika. Etika centrální banky. Především to, že jeden člen vašeho představenstva, pan Kere, Eh, řekl toto, což je podle mě skandální. skandální. On eh, oznámil, že banka chce do léta ještě zintenzivnit eh, nákup obligací, nominální ceny ale klesají a euro klesá, takže i toto oznámení on ale zveřejnil až zveřejnil hned druhý den a vlastně to znamená, že to byla privilegovaná informace, která se dostala některým a mohou toho využít. A já si myslím, že to je skandál, který zavazuje celou instituci. Nechcete provést nějaké interní administrativní šetření anebo i soudní řízení, nehodláte zahájit podle vás chyba tohoto eh, představitele vašeho, bylo to umyslné nebo ne a zahájíte nějaké interní disciplinární řízení? Děkuji. Thank you. Let me be quick in responding to the first question and long in já rychle odpovím na to první a dlouze na tu druhou část otázky. K první otázce. Máme svůj názor na smlouvu, ale není naším úkolem smlouvu měnit. To je úkolem vlády, to je úkolem volených legislativců, není to úkolem institucí. K té druhé otázce. K čemu vy říkáte skandál? Tomu se věnovat podrobně. Jaká jsou fakta? Nechci rektifikovat žádná špatná vnímání situaci. Pan Kary řekl, že, cituji, jsme ve situaci, kdy fixujeme mezi půlcem července a srpna, kde je nižší aktivita na trhu euro. Systém to bere na vědomí a implementaci při tom programu EAPP, ale přitom nákupní aktivity mohou být větší v květnu a červnu. Na základě čísel, které se týkají první půlky května, co se týká týdenních zveřejnění údajů o nákupu na webové stránce ECB, 11. a 18. května vždy odpoledne zveřejněno tedy před tím projevem v Londýně. Začátek EAPP v květnu a červnu bylo již tehdy značně viditelné, nedošlo k akceleraci nákupu v druhé půlce května. Je tady tedy lehce vyšší objem. lehké přizpůsobení nákupu tak, aby nedošlo k napětí na trhu v srpnu. To zjevně neznamená e, změnu přístupu ECB a proto by se nemělo interpretovat jako změna přístupu ECB. Navíc, jak jsem indikoval v dopise paní O'Reilly, ten projev se měl zveřejnit na webu ECB, neměl se zveřejnit v předstihu. Interní špatná komunikace vedla k tomu, že to bylo zveřejněno později, nikoli během pracovní doby. To jsou tedy procedury, které mají zabránit opakování takové chyby. Budeme mít další externí, interní kontroly budeme se snažit o to, aby zveřejnění se odehrávalo vždy ve správném čase. Děkuji. Esther Delange. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste nás informoval o tom očekávání, jaká máte ve vztahu k různým údajům. Mě zajímá inflace. Očekáváte růst, ale mírný. Pokud se podívám na vývoj německých eh, bondů, dluhopisů, tak jste zdůraznil, že je tady vysoká volatilita, ale my všichni víme, že to může být indikace toho, že trh očekává budoucnosti větší inflaci. To znamená, že to bude možná něco víc než volatilita. A má otázka souvisí s kvantitativním uvolňováním. Řekl jste, že to bude pokračovat do září 2016. Jaká jsou očekávání na trhu inflace? Co když poroste rychleji? Budete pak pokračovat až do září 2016, kdyby inflace dosahla 2%? V jakém okamžiku předpokládáte, že skončíte a je inflace, inflace, protože to je vlastně hlavní cíl vašeho zájmu, tak eh, abyste díky QI dosáhli těch téměř 2%, nebo máte i nějaké jiné cíle, anebo jsou i nějaké vedlejší efekty, které jsou užitečné v této situaci a které by mohly opodstatnit pokračování tohoto programu, i když by to z pohledu vývoje inflace už třeba nebylo nutné? Děkuji. Děkuji mohou být různé důvody pro to, proč došlo k té změně vládních, ceny vládní komplikace. Jak je to s očekáváním vyšší inflace? Je to jenom jeden z údajů poslední doby. Kdyby tomu tak bylo, tak by to znamenalo, že QE funguje dobře. Trhy většinou předpokládají, že tohoto cíle dosáhneme. Tedy pokud program, které mají bě, program, který má běžet do roku 2016, kdyby, řekněme, trhy ho považovali za příliš moc, kdyby anticipovali větší úspěch, než předpokládáme my sami, tak v tom případě v tomto čase my vidíme, že kdybychom dosáhli svých cílů v roce 2016 a 17 1,8, podmíněně zcela v důsledku implementace programu tak, jak byl navržen. Jinými slovy, projektovali jsme tu vyšší inflaci pro příští dva roky, protože se to zakládá na tom, že ten program bude plně implementován. No a ještě jedna věc, je to v podstatě jediný důvod, proč to děláme, cenová stabilita. Odpověď je ano, ano, jsme vázáni mandátem. Mandát hovoří pouze o cenové stabilitě. Ale, a to je také něco, co říká o cenové stabilitě, je to věc velice důležitá, ale když se to udělá tak, když sledujeme cenovou stabilitu, tak také víme, že naše obecná měnová, obec, měnová politika pozitivně do, ovlivňuje nezaměstnanost a vede to k tomu, že se zmenšuje ten rozpor, rozdíl a podporuje to ekonomické zotavení. Tedy sledování cíle cenové stability jde ruku v ruce s cíly, které jsou blíže k reálným stránkám ekonomiky. Děkuji. Pan Jakob von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, je vždycky radost naslouchat vám, i když jste se nevěnoval moc budoucnosti eurozóny, ale moje otázka se týká eh, vaší organizace jak organizace fungující podle pravidel. Kdyby Řecko přestalo obsluhovat své mezinárodní dluhy, tak co by se stalo? z ELA řeckých bank. Co by bylo pak legálním základem ECB ukončit tento systém? Tam se s ohledem na fakt, že řecké banky jsou velmi vystaveny a mají krátce splatné T-bills, co v situaci, kdy nebudou schopni obsluhovat svůj státní dluh. A zároveň bych se chtěl zeptat, co by se muselo stát v v souvislosti s haircutem, aby byl e, zvýšen, jak je, to s, jak je to s rozdílem mezi dlouho a krátkodobě splatnými obligacemi a jak je to s Řeckem, kdyby se spučovalo od ESM. Děkuji. Děkuji. No, nejdřív obecná odpověď. Nechci spekulovat o možných neplatbách. Slovem řeckých šéfů jsme byli ujištěni, že to bude splaceno v plné míře a včas, takže bylo by nezdvořilé spekulovat o tom, co budeme dělat, když ty platby neproběhnou tak, jak proběhnout mají. Druhá věc se týká ELA a jak funguje ten rozhodovací proces této souvislosti. Rozhodnutí o ELA je rozhodnutí Národní ústřední banky. Není to rozhodnutí ECB. Národní ústřední banka prezentuje svůj požadavek, aby byla autorizována ke zvýšení ELA bankám, v tomto případě řeckým bankám a Governing Council může pouze vznést námitku většinou dvou třetin. To je z toho důvodu, když tento systém ELA byl navrhován na samém počátku měnové unie, tak eh, panoval názor, že by měla setrvávat určitá rozhodovací pravomoc národních ústředních bank. Tenkrát nebyl jednotný dohled, tedy myšlenka byla, že bychom mohli mít eh, banky, kterým se nedaří v různých zemích a těmto bankám by měly tak říkajíc, vládnout národní banky. Tenkrát dominoval tento názor. Tedy v podstatě je to rozhodnutí poplatné tehdejší době, ale je důležité připomenout, že to není rozhodnutí Governing Council ECB a je tady potřeba speciální e, většiny k tomu, aby se namítalo něco proti tomuto rozhodnutí. A co se týká půjčování od ESM a jak je to s uh, nákupem bondu SM. O tom se debatovalo a diskutovalo. Já si nejsem jist, musíme tady být velice opatrní, nejsem si jist, že stávající smlouva o ESM umožňuje tuto variantu, ale abych musím být opatrný, ale nemám stoprocentní jistotu, když to teď říkám. No a když jsem řekl tohle všechno, tak je nějaká jiná možnost, jak vyřešit SMP Není. Jsou jiné kanály, jak to využít. Je to celá důležité. Vždycky to bylo docela důležité, ale hlavně v tomto okamžiku, v této fázi je důležité soustředit se na to, že je třeba najít dohodu ne až tak moc na ty finanční technikálie, které by potom eh, tu dohodu uvedly v praxi. Ale máme tady dvě kategorie těch základních podmínek. Za prvé sáhnout dohody na technické úrovni o tom, jaká opatření musí být učiněna v Řecku proto, aby se ta dohoda mohla stát uh, bází pro rozhodnutí států eurozóny. Pokud členové eurozóny rozhodnou pozitivně o té dohodě na technické úrovni, tak potom může následovat eh, plán pro příštích 12 měsíců a velký podíl z toho budou peníze Eh, IMF, myslím, že je to tak asi 16 až 21 miliard, ale mohu říct, že ty peníze mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud budou mít dostatečné ujištění o financování programů follow-up, protože věří, a já si myslím, že tento názor je sdílen napříč institucemi, že další financování je nutné. A to je druhá sada požadavku, totiž členské státy o tom musí hovořit a je třeba poskytnout odpověď. MMF dnes, a to je podle mě velice důležité, není to snadné, není to snadné, to si každý umí představit, ale je to zásadní. To jsou ty dvě sady požadavků, které musí hrát tady roli. Děkuji. Děkuji. Ano, silná odpovědnost na řecké straně. Markus Ferber. Děkuji, pane předsedo, buďte tu vítán. Mám dvě krátké otázky. Za prvé v souvislosti s kvantitativním uvolňováním jste nedávno při projevu v Měnovém fondu sám řekl, že tahle politika může fungovat jenom v rámci celé řady politických opatření, které je na, která jsou na sebe navzájem vyladěná, fiskální impulzy a ambicionální, ambiciozní strukturální reformy. Hovořil jste o opatřeních v různých zemích tohoto světa. Hovořil jste o souvislosti. No, vy nejste politická instituce, to jste řekl dneska už opakovaně, vy jste ústřední banka. Jak vůbec funguje interakce nebo jak eh, nebo nevede tahle politika přesně k opaku, sice ke snížení tlaku na reformy? A druhá otázka související, kapitálovými, s kapitálovou pomocí řeckým bankám, to je ta pomoc s likviditou ELA. Předsedkyně e, toho mechanismu pro restrukturalizaci bank říkala, že ten konkurs může být takový plíživý. Zvyšováním těchto prostředků vlastně může vést k tomu, že se konkurs bude protahovat. Jak vidíte toto tvrzení, paní Koenig? Nejsem si jist, že mohu komentovat to, co řekla paní Koenig, ale to je první otázce Chtěl bych říct, co měnová politika může udělat a co udělat nemůže měnová politika může poskytnout zotavení na příští dva roky. Zotavení, kdy některé prvky, třeba nezaměstnanost, budou řešeny a doufejme, že vyřešeny, tedy zmizí, ale nemůže, jsou tam nepřímé efekty, ale podstatě to nemůže vést ke strukturálnímu zotavení. To tedy znamená, že jak má, jakmile pomine ten cyklický dopad monetární politiky a pokud nebude pokrok na strukturální straně, tak budeme mít další tlak na cenovou stabilitu a nebo tlak na cenovou stabilitu, který není, na který není možno reagovat uh, monetární politikou. To se dá dělat jenom strukturální politikou, nikoliv monetární, měnovou. Proto tak často trvám na tom, že pro monetární politiku, tak aby se dosáhlo plného zatavení, bude třeba, aby byla doprovázená ambiciozní strukturální akcí. Nezapomínejte na to, když se podíváme na míru nezaměstnanosti, Teď je to přes 11 v průměru napříč eh, eurozónou a to vede k tomu, že jsou a máme tady velké rozdíly v národní míře nezaměstnanosti. Teď je to něco přes 11 ale když bychom se vrátili zpět do let před krizí 2007, myslíte si, že byla příliš nižší? Ne, byla asi kolem 9% po dlouhou dobu. To říká něco. Říká to, dobře, bylo to kolem 9% na dlou, po dlouhou dobu. A politika se měnila, nebylo to totež. Když se podíváte na různé země 10 let před krizí, tak tam, byla, tam byly stále vládní výdaje, které výrazně rostly financováno to bylo v podstatě rostoucím zdaněním a škrty ve veřejných investicích. To v podstatě byla velice nízká úroveň v polovině 90. letech. Přesto těmto výdajům, vysokým výdajům vlád nevidíme žádný výrazný pokles nezaměstnanosti. To v podstatě říká, že situace by v podstatě na trhu výrobku byla stejná, to je situace, kde měnová politika prostě nic nezmůže. Je to situace, která by se měla řešit strukturálními reformami, strukturální politikou, především větší mírou konkurence na trhu výrobku a služeb, což mimochodem by vedlo k nárůstu nákupů a potom platů a mest a potom eh, by to vedlo k tomu, že by se ty velké nerovnováhy na trhu práce začaly vyrovnávat. Pan Jonas Fernández Alvarez. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat panu Eh, eh, Dragemu eh, za odpověď, kterou jsem položil na schůzi minule a dovolte, abych se vyjádřil takto. Podle informací, které jsme dostali od komise a z parlamentu, pět z pěti členských států, které jsou součástí měnové unie, tak naplňují tedy ty eh, podmínky pro to, aby se dostali do mechanismu eh, změna dvě a eh, takže pět států, Bulharsko, Polsko, Česká republika, Rumunsko a Švédsko, již jsou v podmínkách, aby mohli požádat o vstup do eurozóny pokud by tam existovala politická vůle. Říkám politická vůle, ale žádná politická vůle ne, protože zde máme přece články 140 eh, smlouvy o fungování EU, kde se říká, že národní vlády musí pracovat na tom, aby splňovaly eh, kritéria konvergence a poté tedy vstoupit do, požádat o vstup do eurozóny posledních měsících diskutujeme o tom, jak zlepšit řízení eurozóny. Vy jste hovořil o zprávě pěti prezidentů. A hm, hm, zde chci zopakovat, aby eurozóna udělala e, obrovský skok tedy e, e, ve svém řízení. A zde Mm, tedy ty země přece mají ale povinnost vstoupit do eurozóny, všechny, kromě Spojeného království a Dánska. To znamená, pokud ty ostatní státy splní, splní ekonomické kritéria, tak se musí začít integrovat eh, do eurozóny a tím posílit soliditu bankovního systému a eh, eh, našich tedy finančních trhů. To je přece to, co my potřebujeme, to je povinnost mm, toto udělat, to je povinnost všech parlamentů státu. Těchto států. Děkuji vám. Když se podíváme tři, čtyři roky zpátky a podívám se na země, které se připoj... byly tam země, které přistoupily k euru a potom některé země, které větší nebo menší rozhodnou měrou řekly, že k euru nepřistoupí. Takže i kdyby ty země, které jste zmiňoval, eh, splňovaly ty konvergenční ekonomická kritéria, tak tam třeba není politická vůle nebo ještě nedosáhla takové míry, kdy by e, se tedy podali přihlášku do měnové unie. A já si myslím, že to principiálně musíme respektovat jejich vůli. Původně jsme si mysleli, že širší uh, monetární unie by byla naší ambicí. Ještě tím je. Ale když se nyní rozhodujeme mezi tím, zda energii napřeme do rozšiřování této unie, anebo napřeme energii do posilování unie, tak, abychom posílili fiskálně, ekonomickou i politickou sféru, tak já bych rozhodně se rozhodl pro to druhé zmiňované. Děkuji. Děkuji vám. Pablo Zalba je další řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane eh, předsedo. K Řecku se vracím. Pan Farukasis Pan Kasis hovoří o restrukturalizaci dluhu. A jaký je váš názor na restrukturalizaci dluhu? dluhu? Je to priorita vzhledem k tomu, že eh, eh, procento tedy eh, úroku vůči HDP to je nižší než u jiných zemí eurozóny. A myslíte si, že prioritou by měl být růst? Všichni víme, že reformy třeba v Španělsku to je takový příklad, i když krátkodobě mají ty reformy negativní dopad. Nebylo by vhodnější tedy pro řeckou vládu, eh, eh, než tedy ta obsese eh, strukturalizací dluhu, spíše, se by se, že by se měli snažit nalézt řešení toho negativního dopadu reform, než tedy nastartuje se růst. A Lisa Ferreira hovořila o mm, nepředvídaných událostech. A e, tam je třeba, vy jste hovořili, je třeba provést ten obrovský skok, abychom skutečně vytvořili unii, mm, unii tedy ekonomickou i politickou. Ale to je pravda, že to je na členských státech, to není v vaší moci. Ale také je pravda, že vy, my jsme to viděli e, na jaře 2012, vy můžete vlastně i mm, jaksi přimět ty členské státy, aby dělali, co mají dělat. A já se ptám, co více by mohla centrální banka dělat pro to, aby členské státy měly více času, aby mohly udělat ten, eh, ten tedy eh, převratný skok. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji vám. Já bych eh, nerad eh, zaujímal nějaké stanovisko a říkal, zda je restrukturalizace zapotřebí nebo ne, protože to prostě nespadá pod kompetenci Evropské centrální banky, toto jsou peníze daňových poplatníků. Ale dovolte mi rozvést to, o čem se zmiňoval předtím. Uh, implicitní úrokové sazby půjčky EFSF je 0,5% a průměrná splatnost je kolem 30 let. Takže v příštích čtyřech letech náklady pro Řecko jsou asi poloviční ve srovnání s jinými členskými státy, které svým způsobem nejsou v tom jádru těch zemí, které nejsou v těch e, zatížených zemích. Jestli se za to zaměřovat více nebo ne, to přenechávám vám. Za druhé je třeba nastolit růst. A já už jsem opakovaně říkal, že by zde měl být a že by zde mohla být dohoda, silná dohoda, kde e, růst půjde ruku v roce se sociální spravedlností, s fiskální udržitelností a s finanční stabilitou, která bude řešit problémy i řeckého bankovního systému. Když eh, vám představím určitou sadu eh, legislativy, která slíbí lidem, budu teď velice obecný, nerad bych eh, zabíhal do detailů těchto programu, ale slíbí těm lidem určitý té příjmy na příštích 100 let tak to má a může mít okamžitý pozitivní dopad na dnešní poptávku, pokud lidé pochopí, že to je něco fiskálně udržitelného. Ale pokud si to lidé nebudou myslet, nebudou si myslet, že to je udržitelné, tak ten dopad na dnešní poptávku bude mnohem nižší. A toto zažila celá řada zemí z eurozóny, které měly E, legislativu týkající se výdajů nebyla udržitelná nebo několikrát změnila názor na tom, jaké, e, jaké zákony vlastně předkládat. A tím vlastně se zvýšila ta nejistota v tom očekávání příjmu a to potom vlastně zhoršilo e, tu stranu té poptávky. Já myslím, že jsem zde hovořil dostatečně obecně, takže to není možné spojit s nějakou specifickou diskusí dnes v Řecku, ale myslím, že to je jasné. Růst a sociální spravedlnost společně s fiskální stabilitou a také finanční stabilitou. Je důležité, aby to šlo všechno ruku v ruce. A druhá otázka se týkala poskytnutí více času pro tu signifikantní změnu a ten proces strukturálních eh, reform nebo systému struktury eurozóny. Já už jsem o tom hovořil předtím. Monetární politika pomáhá cyklickému oživení, pomáhá eh, projít dobou komplikovaných podmínek, ale nemůže eh, zajistit potenciálně vyšší výnos. Děkuji. Děkuji, pan Alfred Sand. Děkuji vám, pane předsedo. Kvantitativní ovalňování, očividně zlepšuje hospodářský růst v eurozóně, ale často jsme varováni, že to může být křehké, že to není dostatečně silné a nevytvoří to dostatek pracovních míst, než bychom si přáli. A reakce ECB paní Lagarde bylo, že je třeba více strukturálních eh, reform. Z eh, vyšování produktivity eh, je zde tlak na eurozónu a na vytváření pracovních míst, které je problematické. Když zde máme tento Eh, tuto politiku možná, že je to zde stabilita, ale je zde suboptimální situace. Máme zde určité, ne, nezvýší to ekonomické divergence mezi jednotlivými regiony eurozóny. Neměla by být první priorita, než se pokusíme o nějaké výrazné kroky. Bude to učinit kroky k tomu, abychom zvrátili tyto regionální divergence, než aby se více e, rozšiřovaly. A tak, aby nedošlo k rizikům pro stabilitu? Ano, já s vámi naprosto souhlasím. Monetární politika může pomoci při cyklickém oživení. Pomůže při zlepšení produktivity? Ne. To musí generovat jiné faktory. Vzdělání, dovednosti, Eh, konkurence na trhu službami nebo výrobky a jednotlivé země se liší. Ale je toto dobrý důvod pro to změnit kurz monetární politiky? Ne. Protože toto je kurz monetární politiky, který zajistí stabilitu cen. Tím způsobem, který už jsem zde vysvětloval. Takže není dobrý nápad změnit měnovou politiku. Jsme si jistí, že stoprocentně naše monetární politika splní to, co chceme, tedy nejenom stabilitu cen, ale i e, nízkou míru nezaměstnanosti. Ne, samozřejmě je třeba učinit i další jiné kroky. Měli bychom čekat, až e, nastane tento obrovský skok, anebo investovat lépe do budoucnosti Evropy protože jsme ještě nedosáhli kýžených výsledků v produktivitě. No, já si myslím, že se to navzájem nevylučuje. Měli bychom eh, jít cestou větší konvergence, většího zbyložování a také si klást otázku, zda to, jak je monetární unie je nastavená, je to způsob, který je solidní, odolný, nebo zda je stále ještě křehká, jak jsem naznačoval před chvílí, a zaměřit se právě na ta křehká místa. Protože tyto dvě věci mohou jít uh, určitým způsobem ruku v ruce, ale my můžeme zlepšovat řízení, ale potom zde nemůžeme mít uh, země, které se výrazně rozcházejí. Konvergující země musí také řešit, e, mohou mnohem snáze potom řešit také problémy té naší unie. Děkuji. a posledním řečníkem Jose Manuel Fernández. Děkuji vám. Za, já jsem se chtěl přihlásit o slovo, když je zde pan prezident Mario Draghi. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši činnost, kterou odvádíte, za vaši kompetentnost, za věrohodnost, kterou jste propůjčil eh, vaši instituci. To se opravdu zaslouží slova díků. Já bych měl dvě otázky. Některé členské státy v souvislosti s úroky vlastně eh, dosáhly absolutního historického minima. V Portugalsku dokonce eh, byly ty hodnoty negativní pod nulou. Eh, jaké části programu jsou pro tuto problematiku vymezené? Já si myslím, že tam určitá relevantní část bude. Takže kolik chcete vyčlenit pro reformy, které provádí každý jednotlivý členský stát? Tak, aby bylo možné příslušnou situaci nastavit. Já bych vám rád položil dvě otázky. Domníváte se, že Evropský měnový fond by mohl krátkodobě vzniknout a bylo by to vhodné, aby něco takového vzniklo? A myslíte si, že by bylo vhodné a možné by vznikl rozpočet pro eurozónu, i když to by bylo asi spíše něco dlouhodobého než krátkodobá záležitost? Uh, Tak stávající úrokové sazby u většiny zemích i u těch, které bývaly označovány jako tzv. stress countries, je společným výsledkem reform, které provedly a úspěšných eh, vládních reformních programů, které zrealizovaly a aktuálních tržních podmínek a také kvantitativního uvolňování a obecně naší společné monetární politiky. Některé z nich jsou se propojené. V únoru a v březnu se ty míry, ty sazby změnily byla zde určitá fluktuace, byla zde určitá změna e, cen. Ale když si položíme otázku, co povede k tomu, že, bude permanent, že budou permanentně nižší náklady na dluhy, tak e, čím dál tím méně ta odpověď je na straně kvantitativního uvolňování nebo monetární politiky protože kvantitativní ovolňování jednoho dne skončí a více bude záležet na té kapacitě, kterou potom budou mít eh, dané země vytvořené proto, aby zrealizovali růst, aby zvyšovali produktivitu. A tam, kde to je zapotřebí, aby toho dosáhli prostřednictvím náležitých reform. A neměli bychom zapomínat na další aspekt. A to je fiskální konsolidace. Jeden z důvodů stávajícího oživení je také ten, že ty určité eh, finanč, eh, fiskální protivenství z loňského roku už zde nejsou. Také z části díky fiskální konsolidaci. Ze střednědobého hlediska je důležité zde vlastně obnovit takovou tu fiskální řádné chování. A bude zde určitý tlak směrem nahoru na uh, úrokové sazby v souvislosti se zmíněním té udržitelnosti. Protože v tom byl právě jeden z problémů na začátku krize. Fiskální pozice Eh, některých zemí byla trhy posuzována jako nestabilní. Nebyl to celý ten problém, ale bylo to část tehdejšího problému, takže střední domě se ten problém řeší tak, aby ta monetární politika opravdu vyčerpala veškeré dopady na eh, cyklické postupy, na strukturální a fiskální straně, tak, aby to bylo odolné, vytvářelo to produktivitu, růst a samozřejmě nízké úrokové sazby. Děkuji. Děkuji vám. Nyní už máme v rámci každý a je místo pouze pro jednoho řečníka, omlouvám se všem ostatním poslancům. Pan Draghi má ještě další významné setkání. Takže pan Ole Ludvíkson, prosím, první na seznamu. Děkuji vám. Vy často hovoříte o strukturálních reformách, které jsou potřebným doplněním peněžní politiky. Možná, že jsem něco přeslechla, ale také jste hovořil o rovnosti mužů a žen. To je také důležitý faktor v této souvislosti. Řádné reformy, tak aby umožnily rovnost, to by mělo být pozitivní pro evropské hospodářství. Více rovnosti znamená také lepší růst. HDP může výrazně tímto vzrůst. Vzrůste o více než 10%, pokud zde bude skutečná nastolená rovnost mezi muži a ženami. Tak v čem je... Máme zde nějaký problém? Máme problém s tlumočením? Není slyšet tlumočení? Aha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 My často hovoříme o strukturálních reformách, co by důležitém doplnění peniční politiky. Možná, že jsem něco přeslechl, ale opravdu neslyšíme například to, že byste nějak eh, výrazně nahlížel jako důležitý faktor v této souvislosti rovnost mužů a žen. A to mě trochu udivuje, protože dobré reformy které by nastolily zrovnoprávnění mužů a žen, to by opravdu také prospělo evropské ekonomice. Rovnost mužů a žen prospívá růstu, ukazuje jedna studie. HDP by v určitých oblastech mohla dokonce stoupnout o 10%. A bylo by velmi dobré, kdyby byla zajištěná rovnost, tak to by také totiž prospělo pracovnímu trhu. Takto je možné totiž opravdu plně využít nadání všech. A proto je ta rovnost muže a žen tak důležitá a proto se vás tam proč o rovnosti mužů a žen nehovoříte častěji, když zmiňujete otázky růstu a možnosti růstu, protože růst je samozřejmě důležitý pro Evropu. Děkuji vám. Pane si jenom na minutku, zdá se, že zde bylo nějak provozeno pořadí. Děkuji vám, pane předsedo. Já se nyní budu ptát řecky. Mám řeckou otázku. Pane Dragi, já si myslím, že hrajete v Evropské unii pozitivní roli i na jihu a zvláště také v Řecku. Ale přesto jednání mezi řeckou stranou a institucemi, jak víme, nejsou na tom nejlépe. A vy jste člověk, který má velký vliv, proto se vás ptám, co myslíte, co by se mělo teď udělat v té poslední nesmírně důležité fázi jednání? Existují zde tři nebo čtyři faktory, které mohou ovlivnit události a které by mohly zabránit tomu, že by to dopadlo negativně. Mohl byste například řecké straně navrhnout, aby se zaměřila na dva nebo tři prvky? nebo možná ne vy, ale například ta skupina evropských centrálních bank. Mohli byste tam být trochu flexibilnější jako ECB v té poslední fázi vyjednávání? Já mám totiž takovou obavu. Já jsem v opozici a kritizuji vládu, ale já mám obavy, že opravdu e, jinak to bude k velké škodě nás všech protože se možná snažíme uspat díru týkající se Řecka, ale pak se někde otevře velká černá díra pro jiné země eurozóny. Už na to poukazovala také paní Ferreira. Uděláte nějakou iniciativu v eh, poslední minutě? Thank you. Let me... Děkuji. Nejprve bych chtěl zareagovat na první otázku. Já zcela s vámi souhlasím. Veškeré důkazy nám ukazují, že tam, kde máme cíle rovnosti, tak tam produktivita je vyšší, eh, participace na trhu práce je eh, vyšší, eh, takže ano. A je to ale typický úkol centrálních bankéřů jednat o takovéto otázce v kontextu ekonomických politik. Vy víte, že já jsem, mně bylo řečeno, že bych neměl příliš, příliš zde zmiňovat centra, eh, strukturální reformy, protože to hlásají banky všude. Já myslím, že to musíme dělat samozřejmě, poněvadž kdekoliv nastane situace, která brání tomu, abychom mohli plnit náš mandát cenové stability, tak centrální banka se k tomu musí vyjádřit určitě, já bych vám mohl dát spoustu příkladů z 70., 80., 90. let, kdy centrální banky se vyjadřovaly k celé řadě témat nestriktně spojených s měnovou politikou. Ale teď vám řeknu opačný příklad. Na počátku dva, eh, eh, let 2000-2005, v tomto období, tak eh, nařízení o finanční stabilitě Eh, tedy v některých významných státech, v podstatě to nařízení bylo zcela eliminováno, bylo zcela zničeno. My eh, nebereme za eh, to tak, že je, že hm, jaksi by padla tím cenová stabilita. Ale když se podíváme na výhody Eh, nebylo by rozumné, aby centrální banky těchto států, aby se k tomu vyjádřili, vyjádřili se k finančnímu nařízení, k finanční regulaci a k tomu způsobu, jak to ty státy zcela, jak si eh, destruovali. Já s vámi zcela souhlasím a neměli bychom na to zapomínat až budeme uvádět seznamy strukturálních reform, které musí země provést, aby zvýšily produktivitu a uvolnili potenciál. Další otázka. Já nebudu hovořit o podrobnostech vyjednávání. Myslím si, že obě strany nyní jak si mají mm, maximálně se snažit eh, nalézt kompromis. Já se omlouvám, že se opakuji. Tedy, aby se eh, dohodli na tom, co eh, povede k růstu, fiskální stabilitě, sociální spravedlnosti i vyřeší otázku finanční stability. Nezapomínejme na to, když jsem odpověděl na pana von Weizsäckera předtím již tak potřebujeme dva soubory prvků. První soubor, který se týká dohody, to znamená obsahu věcné stránky. A druhá věc, ta se týká finančních věcí. Děkuji, děkuji, pane Draghi. To bylo skutečně to byla významná debata. Děkuji vám za otevřenost, ochotu diskutovat a já zcela s vámi souhlasím a doufám, že všichni si vaše moudrá slova vyslechli velice bedlivě. Děkuji. Dear colleagues, kolegové, budeme pokračovat s programem mě pár oznámení, sdělení předsedy a poté předám funkci prvnímu místopředsedovi. Za prvé, doporučení a rozhodnutí přijatá 11. června na schůzi koordinátorů. Za prvé, Předseda Juncker a komisař Moskovici předloží balíček komise o fiskální transparentnosti na, spalač, na společné schůzi e-kontax 2. července, takže se budeme těšit na plodnou výměnu názorů na toto téma. Pan předseda Dobrovský spolu s panem Moskovisem budou přizváni na dialog eh, na začátku eh, listopadu a koordinátoři rozhodli, že pozvou stávajícího zpravodaje a stínové zpravodaje k tématu mm, eh, bankovní strukturální forum, aby se pokusili, reformy, aby se pokusili se dohodnout na znění, které by reflektovalo většinový názor výboru a aby Eh, potom zpětně podali informaci koordinátorů. A schůze zpravodaje a stínových se bude eh, konat i za účastí všech koordinátorů a Ekon i připravuje zprávu k, k aktu digitálního jednotného trhu a eh, tuto agendu dostali socialisté, kolega Stolojan se za účastní konference v Rize o mm, regulaci IS eh, a, o, eh, a studie IFRS 9 byla již zadána. I výbor souhlasil, že, se, že pozve experty na slyšení, slyšení, o tom se ještě rozhodne. Koordinátoři i se dohodli, že se rozešlou dopisy Eh, související s návrhy usnesení, to naleznete v zápisu a nakonec aktuální informace o trialogu. Mm, dobrá zpráva za prvé. Uzavřeli jsme, pozitivně jsme uzavřeli trialog spolu s výborem pro rozpočet. Týká se to nařízení EFSI. Jak víte, tento týden budeme hlasovat a já myslím, že to, mm, ten výsledek byl vynikající, podařilo se nám prosadit toto vše i mm, vzhledem k těsnému termínu. I jsme podstatně zlepšili návrh komise, vzali jsme do, do úvahy především i mandát, který zešel z hlasování. Potom trialog, který se týká směrnici o pojišťovnictví, první se konal 8. června eh, s tím, že jsme se dohodli na poli působnosti předpisu 600 eh, prorata ročně nebo 200 eh, eh, jako flat rate. Potom se diskutuje ještě o dalších otázkách, jako profesní vzdělávání, dokumentace o produktech a příští trialog se plánuje na 23. června. Pokud jde o eh, trialog Security Finance Transaction. Eh, první trialog se týkal transparentnosti, proběhl 3. června a eh, bylo dosaženo pokroku v těch některých politických otázkách. Příští se bude konat 17. června a nakonec první trialog 2. června na téma nařízení benchmark a původní pr, zatím pr, před proš, mm, zatím mm, proběhly předběžné diskuze a předsednictví se dohodlo, že připraví kompromisní návrh a mm, třetí trialog se plánuje na 15. července. Děkuji a nyní dám, předám funkci Markusovi Ferbrovi. Děkuji, budeme pokračovat podle pořadu jednání. Bod 4. Statistika týkající se platební bilance mezinárodního obchodu, službami a přímých zahraničních investic. Pravorajem je Sven Giegel a předám mu rád slovo. Děkuji, pane předsedo. A budu pokračovat anglicky. Za prvé vyjádřím své zklamání, že média odešla před touto důležitou statistickou zprávou to považuji za zneuznání tohoto skutečně důležitého jednání v tomto době. Za prvé chci poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech skupin, kteří aktivně spolupracovali, paní Moskou a všichni další. A myslím si, že je to efektivnější, než se soustředit na jednotlivé pozměňovací návrhy, tak eh, informovat, kde se v tuto chvíli nacházíme, jak to je. Měli jsme setka- zkus, zkuzi ve Štrasburku minulý týden se stínovými zpravodaji a můžeme souhlasit mezi přítomnými eh, stínovými zpravodaji na tom, s tím konsolidovaným textem. Je to docela technické. Myslím, že bychom měli posunout hlasování o týden a proto prosím, abychom nehlasovali zítra, ale pracovní skupiny politických frakcí by měly mít čas prostudovat si výsledek naší práce a Ono to nepovede žádným dalším obtížím, protože od lotyšského předsednictví jsme se dozvěděli, že tento dokument za tohoto předsednictví nebude završen, počítá se s tím v příštím předsednictvím, to znamená, nebudeme ztrácet žádný čas a proto to bezpečně můžeme o týden posunout. Co se týká obsahu, tak bych chtěl poděkovat Evropské ústřední bance a Evropské komisi za to, čím přispěli, za jejich obecnou podporu víceméně celému obsahu. Co se týká těch statistických vylepšení, protože víme, jaké jsou rozdíly mezi institucemi k některým bodům. Hlavní debata mezi stínovými zpravodaji která v podstatě také se obráží v těch eh, pozměňovacích návrzích, eh, se soustředila na proveditelnost některých zlepšení v článku 5 a také se to týkalo pozměňovacích návrhů EPP a EKR. Teď se pohybujeme směrem ke kompromisu, který v podstatě říká, že statistická vylepšení, která by znamenala, že budeme mít větší míru informací a granularitu by byla zavedena až pilotní studií a teprve poté bude možné vyvozovat legislativní důsledky a také by se měla zavést možnost, aby uh, komise v určitém případě mohla provést opt-out, pokud se nenajde řešení, jak to učinit efektivně. To by také mělo být v té pilotní studii ty metodologické požadavky a měla by být zaručena e, zaručena, vyřešena otázka nákladů, proveditelnosti těchto změn. Krom toho, jsme také zahrnuli pozměňovací návrh, návrh EKR o důvěrnosti. To také máme v těch kompromisech. Tam jsou také pozměňovací návrhy, které jasně ukázaly, třeba jeden od ALDE, že by nemělo docházet ke zbytečné zátěži. Další statistické uh, zátěži to bude omezeno na to, co je opravdu nezbytně nutné. Když jsme také zahrnuli, zahrnuli změny od ALDE a jiných frakcí, tam by měly být tři měsíce na posouzení aktu přenesené pravomoci. O tom hovoří běžné, obvyklé změní, že by se mělo vyhnout tomu, aby aktiv přenesené pravomoci byly zveřejněny před časem dovolených, což zpravidla zamezí tomu, aby byly přeskoumávány. Také je tam kompromisní změní EKR a zelených, aby se využily nejnovější inovace, především v mezinárodní spolupráci v oblasti statistiky. Jedna poslední věc, kterou jsme nescela vyřešili, tam byl jeden pozměňovací návrh od SAD, který požadoval, aby řeknu to mírně, nepodpora ze strany členských států, pokud neposkytnou uh, řádnou statistiku. Já osobně s tím pozměňovacím návrhem souhlasím, dokonce bych hlasoval pro. Myslím, že členské státy v, bez eh, procesu spolurozhodování s tím nikdy nebudou souhlasit, takže si nemyslím, že je nutné mít to v té zprávě, protože nakonec to povede jenom k dlouhému dohadování s členskými státy, ale jak už jsem řekl, pokud SD na tom by trvali, přáli by si to tam mít, tak já osobně nemám problém to podpořit. Máme dost jiných problémů. Víme to z jednání se stat- s Eurostatem, že kvalita statistik není vždycky od všech členských států taková, jaká by měla být. Proto tedy hovořit o nějakých postizích, možná by bylo ze strany parlamentu netaktické. Děkuji všem za dobrou spolupráci za na, te, na této napínavé zprávě a těším se na diskusi, která je teď před námi. Děkuji, pane kolego. Takže za paní Ildiko Galpelc za stranu Lidovou. Děkuji. Děkuji srdečně za spolupráci s panem zpravodajem. Byla to báječná spolupráce a dopracovali jsme se k velice užitečným kompromisním návrhům. Co se týká statistik, je velice důležité, abychom byli schopni pomocí těchto statistik sledovat změny, k němž dochází. A funguje tlumočení, jak má? Je také důležité, aby byly pouze změny, které nebudou eh, znamenat žádné velké strukturální změny. Proto jsme podali pozměňovací návrh a děkuji panu zpravodaji, že ho akceptoval. A sice jde tady o sběr dat a vlastnická práva. Jde tady o projekty ex ANTE, pilot projects, pilotní projekty a pokud tyto projekty skutečně dobře fungují a osvědčí se, tak pak je možné je převzít. Všichni víme, že v poslední době mezinárodní toky kapitálu jsou velice složité, je velice obtížné je sledovat a nám pomáhají pouze takové statistiky, kde statistické údaje jsou skutečně spolehlivé. Musíme se opravdu soustředit na kvalitu. Kompromisní návrhy jsou skutečně velice dobré. dobré. Jsou tady zatím ještě dva zbývající sporné, u nichž jsme zatím nedosáhli dokonalého výsledku. Jedná se o článek 20, důvěrnost, confidentiality, tady EKR předložila návrh, který je dobrý. My ho považujeme za dobrý. A co se týká sankcí, penalties, tedy ty disincentives, ony nepobídky. Já osobně také považuji za dobré, ale souhlasím s panem zpravodajem, nemyslím si, že to členské státy budou akceptovat. Souhlasím s kompromisními návrhy a budeme je podporovat. Děkuji. Děkuji SED Alessia Moska. Ne, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo Alessia Moska. Dnes se Se nemůže zúčastnit a byl jsem požádán, abych předal zde hodnocení socialistů a demokratů k nařízení, k tomuto nařízení. Za prvé, chci poděkovat, a to především chci poděkovat zpravodaji Svenovi Kikoldovi a ostatním E, za vyjednávání, které doufáme skončí kompromisem, který umožní, e, aby toto nové nařízení e, bylo přijato a dostalo se do evropské legislativy a tak se umožnily solidnější, transparentnější statistiky, které i zlepší konsistentnost našich hospodářských politik a ekonomického řízení v Unii. Socialisté souhlasí se nutností, aby tyto statistiky, a to především toky kapitálu, aby mm, byly, eh, aby tam byly statistiky o eh, i hrubých eh, číslech, nejenom o těch čistých tocích kapitálu a abychom i díky tomu lépe bojovali proti daňovým únikům a praní peněz. Socialisté také souhlasí s tím, že je třeba e, zlepšit i publikaci těchto údajů a lépe využívat techniky a nové inovatorské nástroje pro sledování statistik Eh, mm, inspirovat se OECD, měnovým fondem nebo ostatními institucemi, které bojují za transparentnost platebních bilancí. I socialisté souhlasí s tím, že je třeba zlepšit spolupráci mezi Eurostatem a eh, dalšími mezinárodními organizacemi a také i eh, stejně jako centrální banka i další centrální banky také jsme proto, abychom zlepšili i zapojení centrálních bank do přípravy statistik. Zároveň socialisté souhlasí s tím, abychom i e, dali mandát, aby komise vypracovala delegované akty, mm, díky kterým se zlepší statistiky a nakonec Alessia Moska a ostatní členové frakce jsou spokojeni s vývojem vyjednávání. Věříme, že dojde k finální dohodě. A jenom ještě chci říci, že e, ten návrh, který se týká možnosti ukládat sankce zemím, těm členským státům, které nebudou plnit e, podmínky nařízení, tedy nebudou spolupracovat, tak já si myslím, že ještě bychom mohli o tom diskutovat v příštích týdnech, tak abychom se dohodli na kompromisním textu, ale nezávisle na tom, zdáli nakonec rada to převezme nebo ne, tak jak jste ji řekl v úvodu, tak asi eh, to, že vy to budete akceptovat, tak to pomůže, aby chom ve vyjednávání prosadili další případné požadavky a díky tomu třeba se snáze dohodneme na ostatních požadavcích, když vím, že je důležité, aby Unie měla tyto nástroje, aby měla možnost donucovat členské státy, aby plnili požadavky, protože cílem přece tohoto předpisu je zlepšit transparentnost statistických údajů. Děkuji. Für die ECF. Děkuji za EKR. Nebude hovořit nikdo. Pan Kamal tady není. Za liberály pan Torvalds, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Budu pokračovat eh, v angličtině, protože by to pro mě bylo trochu komplikované všechno vyjádřit německy přece říká, ale vy hovoříte skvěle německy právě. No, ale jak jste slyšeli také ve Svenově prezentaci, myslím si, že opravdu byl skvělým zpravodajem, snažil se opravdu zohlednit všechny možné i nemožné pozměňovací návrhy, které my jsme schopni vytvořit. Ověšujeme si to všichni jak vánoční stromeček, ale jsem si jist, že budeme mít nakonec na stole dobrý výsledek a opravdu nemusím říkat vlastně více ani v Němčině, zkrátka jenom řeknu v německy, že vám velmi děkuji, pane kolego. Děkuji, pane Torvalci. A za GUE pan kolega Viagas. Děkuji vám. No, první takové technické zhodnocení je takové to My samozřejmě podporujeme všechny ty změny, které usilují o zlepšení kvality statistik, evropských statistik, statistik Eurostatu ve spolupráci s vnitrostátními statistickými úřady a tím pádem také podporujeme celou řadu pozměňovacích návrhů k této zprávě. Zvláště sdílíme ten názor, že je třeba více zapojit také Evropskou centrální banku. To je dané také také dané eh, tím, že eh, výbor pro eh, že zde byl vlastně nastaven nový výbor pro statistická data. Je důležité, aby data zohledňovala kapitálové toky, aby zde byla možnost také pro disagregaci dát. Je třeba být schopen rozlišit, co byla skutečná investice a co byl pouhý transfer peněz. Je třeba se také postarat o to, aby byla podpořena veškerá opatření, která usilují o potírání daňových úniků a daňových podvodů, protože zde dochází k signifikantní proliferaci e, nových regulací a ty do roku v roce také s novými toky dat a je důležité, aby systémy byl schopen všechny zpracovat. A také je zde třeba se postarat o to, aby ty toky dat, které jsou uvedené v příloze, byly vybírány nějakým náhodným, svévolným způsobem. Je třeba se postarat o to, aby skutečně byla dodržována pravidla a nikoli, aby se pravidla obcházela. Potom mi dovolte takové spíše politické zhodnocení. E, nemůžeme se vyhnout tomu poukázat na to, že zde máme návrhy k nařízení, které je opravdu důležité pro e, ekonomické řízení, pro evropský semestr, ale my se domníváme, že toto je mechanismus, který vlastně nezohledňuje eh, celou řadu národních ekonomik a tím pádem vlastně eh, jsou zdrojem problémů občanů Evropy, zvláště těch, kdo jsou na periférii. Děkuji, zatím se žádní další kolegové nepřihlásili ze zástupce komise. Chcete slovo nebo zástupce Eurostatu nebo Evropské centrální banky, prosím, máte možnost. Thank you. So on behalf of the Commission, uh, I'm very pleased. Děkuji. Za komisi s potěšením oznamuji, že eh, jsme spokojeni, že tento návrh eh, komise získal takovou pozornost a že proběhly tak plodné diskuze. Když jsme uvedli, že pro nás je důležité zachovat si flexibilitu, abychom mohli měnit požadavky na data, eh, abychom tím eh, drželi krok s mezinárodním vývojem. Celá řada pozměňovacích návrhů zde dává další možnosti pro to, aby ten článek o delegovaných aktech byl lépe koncipován. Jsme přesvědčeni, že je zde další prostor proto, abychom skutečně eh, našli dobré znění, které bude reflektovat potřeby různých institucí. A teď pokud jde o růz, ty různé pozměňovací návrhy FDI, zde samozřejmě to je pro nás zajímavé a jsme přesvědčeni, že eh, můžeme mm, ano, již proběhly určité studie, na některá tato témata a bylo by dobré pokračovat a snažit se o jejich implementaci. Teď dovolte, abych zmínila otázku toho, že komise by měla případné pravomoce ukládat sankce pro případy porušování té statistické povinnosti. Návrh Nyní v podstatě je eh, mm, takovým řešením, které se opírá o tom, že v eh, legislativě Sixpack máme pouze jeden článek, článek 8 nařízení 1173 z roku 2011, který zakládá právo komise ukládat sankce a to ve velice konkrétních případech. Tam, kde je umysl na špatná desinterpretace, desinterpretace a nebo překládání milných statistik, flagrantně milných statistik a to samozřejmě musí se týkat těch politik, které spadají pod zakládající smlouvu. Nedávno bylo přijato nařízení 223, to je článek 12, odstavec 5, který dává komisi pravomoc prošetřovat případné pří, případy mm, e, falsifikace, falšování statistik a potom samozřejmě komise může radě předat e, o tom zprávu, která rozhodne o tom, zda je třeba uložit hospodářské sankce chtěli bychom tedy upozornit na tuto příležitost, možnost, kterou nám dává nařízení 223. A to je další způsob, jak případně e, e, splnit stejný cíl. A nakonec, ano, samozřejmě těšíme se, že začne trialog eh, asi za lucemburského předsednictví a že tuto agendu uzavřeme. Děkuji a nyní opět slovo má zpravodaj. Děkuji, děkuji všem za laskavá slova, děkuji všem tedy a jenom abych stručně prošel eh, otázky týkající se pozměňovacích návrhů. EKR, důvěrnost, článek 20. Já myslím, že již e-mailem jsme si toto eh, prodiskutovali, podpořím, takže tady nás eh, nic nerozděluje. A pokud jde o pana Fernandese a eh, tedy socialisté, otázka sankcí a i komise zmínila, to teď zmínila. Jak jsem řekl, i když budeme mít pouze jeden podobný precedens, tak já myslím, stejně si myslíme, že parlament může samozřejmě přijít s takovým požadavkem a já s velkým zájmem toto sleduji. Když jsem byl zpravodajem za rozpočet, tak Eurostat eh, dokonce i platí členským státům, aby splňovali své statistické povinnosti. No to je zajímavé že se mi za to platí. Normálně v žádných jiných oblastech evropského práva nepřijmeme nějaký předpis a potom eh, členským státům neplatíme za to, že plní nepovinnosti těch předpisů. To je zajímavá koncepce. A jak jste řekla, ano, můžeme přijít s tím požadavkem, i když asi nakonec ve finále eh, jak si asi narazíme na politické i právní problémy ale určitě by to byla zajímavá diskuze na trialogu. A teď mm, tedy ten ta přání jako přání na Vánoce, to je ano, Vánoce jsou důležité a to, ale co patří Vánocům, necháme na Vánoce. Já eh, eh, nerad tedy eh, eh, bych tedy mm, dával dárky mimo Vánoce, takže tady máme omezený počet pozměňovacích návrhů a veškerá ta zlepšení, o kterých se zmínili kolegové zde, a v zásadě s tím všichni souhlasili, tak v podstatě to již staví na tom, co již existuje. To zmínila i komise. Tady nevymýšlíme nic nového. V některých oblastech již máme studie, v některých oblastech již máme i e, studie a publikace IMF a my tedy teď jenom se snažíme eh, co nejrychleji tyto koncepce implementovat a ty koncepce již existují. Děkuji GUE za podporu a byste mm, nepředložili žádný pozměňovací návrh, pokud vím, takže mm, z toho dedukuji, že mě zcela podporujete. A naposledy, teď eh, pokud jde o mm, zmínku toho, že komise potřebuje nezbytnou flexibilitu. Zde nám zopakuji, parlament doposud nechtěl omezovat flexibilitu. Ne, my jenom chceme mít možnost se vyjádřit. A o to tady jde. To znamená, nesouhlasíme e, s tím, aby se prováděly významné změny bez toho, aniž by parlament se tím mohl zabývat. A normálně, pokud všechno bude fungovat dobře, tak parlament nebude do toho vstupovat. A, takže to je jediná změna. My nespochybňujeme flexibilitu, ano, ale spochybňujeme a zde tady tradičně existovala dohoda napříč frakcemi. Ano, protože de facto mnoho předpisů se přijímá bez souhlasu parlamentu a my podle Lisabonské smlouvy jsme prosadili silnější pozici parlamentu, kterou parlament bude využívat. A já myslím, že tady neodhaluji nic nového eh, ohledně eh, diskuzí zítra, takže to se mi nelíbí, že de facto mm, vlastně eh, parlament je opomíjen i tam, kde bychom měli právo veto. to. A to si myslím, že to asi do budoucna ještě kolegům přidělá dost starostí. Děkuji, Svené. Takže ano, budeme se hodně bavit na trialogu určitě a stejně tak, jako jsme se pobavili u jiných agent. S tím máme i zkušenosti a posměvací návrhy, to jde, termín jde do dneška a hlasovat se bude za 10 dní příští týden na schůzi výboru, čím jsme se dostali k bodu 5 programu, což eh, jsou Evropské strukturální investiční fondy a řádná zpráva ekonomických záležitostí pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Naším zpravodajem je Georgios Kirstos. Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. A já jsem obdržel velice zajímavé pozměňovací návrhy od kolegů, které se týkají návrhu stanoviska které předloží výbor pro hospodářské a měnové záležitosti výboru REGI. To je ten gestorský výbor a bude se to týkat evropských strukturálních a investičních fondů a řádné zprávě ekonomických záležitostí a pokynů k provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Většina pozměňovacích návrhů e, se týkají stejných myšlenkových pochodů, a já také tam patřím, to jsou ti, kteří si myslí, že eh, zdravá fiskální makroekonomická politika a posilování eh, hospodářského, eh, ekonomického tedy rámce v EU by měl tedy být využít na plný potenciál a měli bychom využít naplno tyto evropské strukturální investiční fondy. A to by mělo být zásadní i před těmi dalšími regionálními záležitostmi. Já bych rád, aby zpravodajové našli možné kompromisy, protože máme 62 pozměňovacích návrhů, které se týkají pěti odstavců. Je evidentní, že se musíme snažit o společné znění a nevytvořit eh, nějaký zmatek. Eh, bohužel stínoví zpravodajové nebyli schopni se sejít v den, který jsem navrhl takže budeme muset eh, si to názory vyměnit písemně. Já se pokusím sformulovat několik kompromisních návrhů, a to do čtvrtka, a sdělit je všem zainteresovaným kolegům, tak abychom na konci, na konci příštího týdne věděli, na kterém odstavci a na jakém znění jsme schopni se dohodnout a na kterém ne. Ještě bych doplnil, že hlasovat budeme 25. června během zasedání výboru EKON. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní pokračujeme panem Alvarezem zásady. Děkuji, pane předsedo. Ano, takže já teď tady vstupuju do každého tématu. No, kostinový jako a za socialisty chci poděkovat zpravodaji za vykonanou práci a všem stínovým, kteří eh, pracovali na pozměňovacích návrzích a doufáme, že se sejdeme, abychom si vyměnili názory a pokročili s návrhem. Já si myslím, že návrh zpravodaje to je vyvážený základ, může být užitečný pro další diskuzi, ale socialisté by chtěli eh, zdůraznit eh, dva aspekty, o kterých jsme již hovořili při výměně názoru. První, určitým způsobem omezit nebo vlastně vytvořit jasné limity eh, pro článek 23, do jaké míry ho lze využít právě pro, to, eh, pro ty škrty těchto, těchto fondů vůči určitým zemím. Ty země, které neplní cíle, eh, Eh, makrokondicionality, tak tam existují dostatečné nástroje, aby bylo možné vyhodnotit, eh, aby bylo třeba je to i to řízení pro nadměrný schodek, potom se tam možnosti těch pokut. A já si myslím, že používat strukturální fondy vlastně pro penalizaci těch zemí, které neplní uh, makroekonomické cíle, to nemá žádný věcný základ. Parlament je proti a máme za to, že zde máme již to v evropských předpisech a mm, já myslím, že bychom mohli přijmout takový text, eh, aby tento článek 23 byl omezen ve svém použití a aby tedy se omezila ta možnost škrtů ve strukturálních fondech. Ale co nás zajímá, vytvořit jasné řízení, postup, v případě, že ten článek 23 by se měl použít a e, kdy by bylo třeba povinně konzultovat Evropský parlament a ne, že to bude pouze e, v diskreční pravomoci, což by mohlo e, ohrozit ekonomiku daných zemí. A, takže, si, takže doufáme, že v příštích dnech se dohodneme na kompromisu. A nakonec ještě jednou chci poděkovat všem zpravodajům, tedy stínovým zpravodajům za úsilí. Děkuji. Yeah, thank you very much and, uh... Děkuji. A za EKR Stanislav Učok. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, Pročetl jsem si pozměňovací návrhy, většina z nich jde stejným směrem. A z toho vyvozuji, že všichni náležitě chápeme význam strukturální politiky a strukturálních fondů. Jejich hlavní cíle a to, jak je důležité, aby byly implementovány efektivním způsobem. Na rozdíl od zpravodaje, já zastupuji jiný názor týkající se role určitých úrovní místní a státní zprávy a samozprávy při implementaci kohezní politiky. To je výsledek toho, že jsem předtím eh, byl vlastně součástí místní eh, vlády a také jsem eh, dlouho působil na úrovni regionální a většina pozměňovacích návrhů Tady potrhuje, že je důležité, aby zde byly finance k dispozici i pro e, místně regionální vlády. Některé poukazují na to, že příjemci peněz eh, z strukturálních fondů a ti, komu ty fondy prospívají, jsou vlastně lidé, místní komunity a ne členské státy jako takové. A proto dosažování e, cílů politiky soudržnosti, to se netýká jenom plnění vládních cílů na makroekonomické úrovni, ale hlavně a v první řadě jde o financování důležitých investic v konkrétních regionech. A já se obávám, že když změníte programování aktivit, tak se bohužel situace spíše zhorší, než eh, zlepší na té regionální a místní úrovni. Proto podporuji všechny ty pozměňovací návrhy, které správně poukazují na to, že je zapotřebí opravdu náležitě důkladně odůvodnit případnou změnu eh, programování. Je důležité, abychom eh, dodržovali princip proporcionality a účinnosti. Nesmíme dojít do situace, kdy nedostatek financí povede k zvětšování problémů na regionální nebo místní úrovni. Rád bych také podtrhl, že přestože souhlasím s tím, že nemůžeme dopustit takovou situaci, kde by e, místní e, eh, samozprávy e, eh, museli vlastně e, řešit e, nenáležité řízení ze strany vlády, tak e, chci říci, že opravdu náležité řízení, ekonomické řízení je opravdu jedna z základních podmínek pro fungující kohezní politiku. Nemůžeme si dovolit situaci, kdy regiony nebo koncoví příjemci občané přijdou o financování projektů, protože to financování může být opravdu zásadní pro náležitý rozvoj místních komunit anebo regionů. Členské státy se samozřejmě musí postarat o to, aby zde bylo náležité řízení, také v jejich hospodářství a podobně jako předřečník bych rád podpořil ty pozměňovací návrhy, které usilují o posílení zapojení Evropského parlamentu do této problematiky. Děkuji. Děkuji vám a za liberály nevidím stínového zpravodaje, někdo další se o slovo nehlásí. A za Gule Dimitros Papandemulis, anebo Marisa, bude hovořit místo něj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji. Předložili jsme řadu pozměňovacích návrhů, pan zpravodaj je má k dispozici. A také ví, že nesouhlasíme s tím principem, který je zakotven v článku 23. Protože si myslím, že ten článek 23 se používá k tomu, aby se pokrátily strukturální fondy těm zemím, které nesplňují všechna eh, kritéria podle smluv, ale to pak vede k tomu vlastně, že budou ty země potrestány dvojmo. Hovoříme o tom, že strukturální fondy, fondy soudržnosti jsou seškrtávány v oblastech, kde už existují sankce a pokuty, které mohou jít až do vyše 2% HDP dané země. No a to by bylo vlastně dvojí potrestání, které by ještě zhoršilo nerovnost mezi jednotlivými ekonomikami v EU. Pro mě je v tom tedy e, výrazný e, rozpor. A opravdu je to zásadní rozpor. A proto nemůžeme podpořit institucionalizaci makroekonomické podmíněnosti. Když se ovšem podívám na makroekonomickou podmíněnost a tento princip se na jedné straně propojí s kohezními fondy a strukturální fondy a na druhou stranu s růstem stability a růstu a balíčkem ekonomické zprávy, no tak potom z toho vlastně vznikne scénář, kdy opravdu navzájem spojujeme to nejhorší z nejhoršího. A přece nejde zde mít finanční sankce makroekonomického charakteru a aplikovat je. A to povede k tomu, že bude třeba ještě vyostřit politiku úspor a potrestá to ještě více ty Eh, země a regiony, které už tak jsou znevýhodněné. Jde zde o ten základní předpoklad umožnit růst a napravit eh, nerovnosti s ohledem na možnou reálnou konvergenci mezi státy. Ale zde máme před sebou mechanismus, který naopak prohloubí a urychlí divergence, místo abychom usilovali o zbližování. Proto zastáváme ten postoj, že přerušení pladeb pro členské státy, které už mají problémy, to může jenom vést k prohloubení stávajících problémů. A na závěr chci říci, že jsme toho názoru, že veškeré přerušování pladeb v souvislosti se strukturální fondy nebo kohezními fondy je něco, co se nesmí takto prosazovat. Jenom třeba proto, že nebylo uděleno nějaké povolení nebo byly určité nesrovnalosti u výdajů. To přece daného projektu to nemůže souviset s hospodářskou politikou danou země. Ono je to zásadní. Je to asi jedna z nejkontroverznějších a nejzávažnějších otázek, které byly projednávány v rámci problematiky hospodářské politiky. Protože zde máme imič Evropské unie sankcí a úspor, místo toho, aby řešila problémy, hospodářské problémy těch zemí, které je mají, když eh, zde strukturální fondy vlastně podrobuje fiskální austeritě. Děkuji za zelené své Gigol tady není, takže za EFDD. Pan Sanej. Si grazie, parlerò a nome. Ano, děkuji, budu hovořit za kolegu Valiho, který bohužel se nemůže zúčastnit, omlouvá se. A já vám řeknu ty body, které on eh, nebo FDD by se chtělo vyjádřit a trvá na nich. Naváží trochu na to, co právě řekla, řekl kolega předtím a ten základní princip je takový, že tedy ten princip by měl být jasný v této zprávě. To znamená, v žádném případě by nemělo by, nemělo by být možné pozastavit čerpání z, z fondu soudržnosti eh, a ne, v případě pouze eh, eh, v případě infiltrace zločineckých organizací, korupce, a takže to by měly být jediné důvody, vážné důvody pozastavení čerpání těchto fondů soudržnosti. Je třeba si připomenout eh, a jasně říci ve zprávě, co to znamená cíl fondu soudržnosti. Tento cíl je právě to, aby ty eh, problémové eh, ty znevýhodněné, aby se přiblížili těm bohatým regionu. A eh, pokud budeme aplikovat tento článek 23 nařízení, tak nejenom, že umožníme splnění tohoto cíle, ale navíc ještě zhoršíme ty rozdíly mezi regiony. Tudíž v žádném případě nebo ta e, kondicionalita fondu soudržnosti, pokud jde o pravidla hospodářského řízení, makroekonomického řízení, to je milné jako kondicionalita. A je také paradoxní, že penalizovat nějaký členský stát, který je penalizován za to, že není schopen e, tedy toto, na toto dosáhnout a ještě mu to zhoršit, že neplní určité podmínky, to by bylo paradoxní. Potom je zde další taková nekonsistentnost v článku 23. Článek 23 ten se opírá o hodnoty, kde eh, jde o vztah mezi eh, deficitem a HDP. Ale jasné, že zvýšení veřejného dluhu, deficitu, tak to v podstatě se objevuje více na, tom, na té centrální úrovni. Máme třeba státy, které nerespektují tento vztah, ale podle článku 23 by byly penalizovány za to kraje, protože kraje jsou příjemci těchto fondů, takže regiony, které třeba e, správně řídí e, finance, které se chovají řádně, to by byl další paradox který zde jasně z toho vyplývá. A další bod, poslední, který je třeba vzít do úvahy ve zprávě, je to věc tato, které jsme si všimli. Je to žádost o překrogramování smluv. E, to by znamenalo dost velké administrativní výdaje navíc které by opět šly na vrub těch regionů, těch místních samozpráv. Další zhoršení jejich situace. Já si myslím, že je třeba i seriózně promyslet tento bod. A nemů- zde přece nemůžeme opakovat stejné chyby, které jsme udělali vůči těm státům, které měly problémy, mají pořád problémy. Neopakujeme chybu, kterou jsme udělali s politikou škrtů. A, takže bychom tam e, doplnili ještě striktnější podmínky těmto státům, které jsou v problémech, ale měli bychom se snažit, aby tyto fondy soudržnosti skutečně plnily své cíle, pro které byly vytvořeny. Děkuji. V tuto chvíli nevidím, že by se hlásil někdo další protože je to zpráva z vlastní iniciativy výboru REGI, k němuž se vyjadřujeme, tak si nemyslím, že by si přála komise se vyjádřit. Tak prosím teď pana zpravo... nebo vy za komisi něco chcete? Ano, velmi stručně. Děkuji vám za vaše příspěvky, děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům. Jenom pár poznámek. Za prvé je třeba vyjasnit, Sdělení se týká takzvaných odstavců 1.6 článku 23, protože to se týká prohlášení komise v okamžiku přijetí, kdy se přijímalo to nařízení, to znamená eh, prosinec 2013. Není to celý článek 23, je to těch prvních šest odstavců tohoto článku. Za druhé, komise chce zdůraznit, že my preferujeme stabilitu před příliš četnými změnami v programováním. Jde tady o to, že některé ty operační programy jsou nebo by měly být spojeny s těmi specifickými doporučeními jednotlivých zemí. A za druhé, to už bylo zmíněno, jde o to, abychom se vyhly možným administrativním nákladům s tím spojeným. Za třetí, rádi bychom také zdůraznili, že ekonomické a sociální dopady se budou zohledňovat v možném, při možném zvažování suspendování fondů. Tady se hovoří o tom, že to by muselo být proporcionální, přiměřené. Uh, že budeme zohledňovat situaci v členském státě a to znamená, že se to týká těch takzvaných zhoršujících faktorů, které se eh, přepokládají pro tu druhou část nařízení. Znamená to, že by se podobné eh, faktory braly v úvahu i v případě zastavení těch fondů. Jde třeba, je třeba myslet i na to, jaké budou možné administrativní náklady a pak si ještě vyjasnit, proč eh, se tady nehovoří o roli Evropského parlamentu, protože v tom prohlášení z komise z prosince 2013, kde komise zmínila, že by něco takového vůbec mohlo nastat, tenkrát eh, parla, role parlamentu nebyla součástí tohoto sdělení, tak proto tak tomu je. Děkuji vám. Děkuji. Teď pan zpravodaj Georgios Kircos. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že více či méně se shodneme nebo můžeme shodnout na tom, že potřebujeme disciplinovaný a efektivní přístup, potřebujeme být sociálně odpovědní a potřebujeme sociálně citlivý přístup a musíme se pokusit dělat, co bude v našich E, silách, co se týká regionálního rozvoje. Podle mého názoru bychom se měli vyhnout extrémním situacím. Nechceme penalizovat země, které mají problémy, strukturální problémy. Máme za úkol jim pomoci, aby byly efektivní a aby učinili, co je v jejich silách. Já jsem z Řecka a mohu říct, že nám se nepodařilo udělat to nejlepší možné a teď za to platíme. Na druhé straně souhlasím, že bychom se měli vyhnout nějaké bezbřehé svobodě v tom smyslu, že kritéria být musí a myslím, že přístup komise je víceméně správný v tom smyslu, že by měla být nějaká hodnotící kritéria a také bychom se měli ale starat o to, abychom netvořili další problémy, než jaké jsou ty, které chceme řešit. Myslím, že bychom se měli pokusit dojít k nějakému kompromisu. Vznikne dokument, který sice neuspokojí každého, ale po mém soudu většina z našich kolegů bude moci být je spokojená, aniž bychom eh, ztráceli správný směr. Děkuji. Hlasovat se bude 25. června a výbor Regi přijme svou zprávu v červenci a budeme to mít na plenárnice na podzim. Poslední bod dnešního večera je souhodný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016. Myslím, tady jsem někde před chviličkou viděl pana zpravodaje. Teď to ale není. Jo, přichází, vrací se. Za prvé dáme slovo nejprve vám pro úvod, stručný úvod a pak budeme diskutovat s zpravodajem panem Simonem. Pane Fernandézi, máte slovo. Eh, Děkuji. Chci připomenout, že jsme přijeli guidelines, tedy ty hlavní směry pro rozpočet 11. března 2015 na plenárním zasedání. A tím, že jsme se snažili prosadit eh, zaměstnanost, podnikání, ty 3E, vzdělávání, nezapomínejme na vnitřní solidaritu také, což znamená i politiku soudržnosti, ale politika soudržnosti také i pomáhá těm 3E, a také je, je třeba obhajovat externí solidaritu. Nezapomínejme na to, co se děje kolem Evropy a tedy bezpečnost a migrace, další témata. Co je pro nás důležité, je, že bychom měli respektovat kompromisy i závazky, a je třeba pořád připomínat radě, že v tomto několika letém finančním rámci, že tam máme flexibilitu. My jsme akceptovali ten rámec eh, na leta 2014-2020 právě proto také, že jsme měli možnost například i poprvé využívat ty nevyužité rezervy marže, takzvané mm, mm, tu globální marži. Což má samozřejmě důsledky Eh, na zaměstnanost. To znamená, že my jsme obhajovali programy jako 1A, což, jsou, což je iniciativa pro zaměstnanost mladých a 23. června budeme hlasovat ve výboru pro rozpočet, eh, mandát pro trialog eh, to bude v červenci a 3. září to je lhuta pro, pro eh, návrhy, posněvací návrhy k rozpočtu a potom v září přijetí zprávy pro usnesení v říjnu, potom 28. 30. září budeme hlasovat v výboru rozpočet a 12. 13. 10. o návrhu usnesení a Eh, potom 29. Eh, eh, listopadu hlasování. A 27. května předložila komise pozitivní rozpočet, je, to pozitivně přijatelné pro výbor Ekon. Ekon ten má společnou odpovědnost za fond EFSI to je fond, který bude mít rozpočtové důsledky. Také jsme i o jednu miliardu snížili dopad na Horizont 2020 a na CEF. A máme zde i kompromis, možnost tedy pokračovat, mm, pokračovat v tom, abychom snížili dopad na Horizont 2020 a na CEF, na tyto dva programy a jak víme, zde je to program, který máte 3E, tedy zaměstnanost, podnikání a e, podniky. Pokud hovoříme o otázkách více spojených s výborem Econ, a to především o e, těch agenturách dohledu, tak e, ESMA, EOPA, tak je EMA, EOPA, ESMA, takže zde došlo k nárůstu, který je dost podstatný a e, i pokud jde o tedy závazky platby, o 22%, e, o MAS má pro 27, je to 27%, celých 7. A také jsme i e, posílili, jak jsem řekl, posílili toto, takže jsme dali možnost aby zde se prováděly pilotní projekty a přípravné akce Eh, nemáme eh, na to velkou rezervu, takzvanou marži, ale je to částka, která nám dává možnost předkládat návrhy pilotních projektů a těch takzvaných přípravných akcí. Hmm. Takže to jsou tady ty, to jsou ta hlavní sdělení. Lze konstatovat, že Eh, ty položky jako program Fiscalis eh, a podobně, takže to jsou položky v rozpočtu, které se zvýšily ve srovnání s rokem 2015. Ale to je návrh komise, samozřejmě také rada, eh, to ještě bude zkoumat a já myslím, že tady lze čekat něco horšího než od komise. Ale naše priority musí být dány jasně. Já jsem přišel, abych vám podal tyto informace, ale především hlavně, abych si poslechl mm, vaše priority a to, co vás tíží, tak aby ten rozpočet byl co nejlepší. Děkuji. Děkuji. Teď dám slovo panu Petru Zimonovi, našemu zpravodaji, ten představí naše myšlenky. Děkuji, pane předsedo. A srdečně děkuji panu zpravodaji. Děkuji panu zpravodaji. Rád bych se omezil na bod, který, myslím, z pohledu našeho výboru je relevantní. Ty tři agentury. Eh, financování míst komise, které se týkají našich témat. U všech zmíněných, ať už je to EBA, EIOPA nebo ESMA, ale i z komise slýcháme, že právě u agentur se navyhuje zvýšení a vzdor tomu ta finanční dimenze, která je k dispozici pro personál, dávno už nepostačuje k tomu, Abo, teď jste o tom hovořil, je tady zvýšení 25,7%, že to nestačí proto, aby se plnila řádně alespoň základní funkce. No, musím říct, když to někdo takhle formuluje, tak je to neverifikované, ale skoro děsivé. Máme eh, tři skvělé agentury, které jsme přivedli na svět, ale pokud vzdor tak masivnímu zvýšení u dvou ze tří agentur, pokud od těch agentur samotných zaznívá, že personální uh, situace je taková, že nemohou plnit své úkoly tak, jak my očekáváme, že je plnit budou, tak pak si myslím, že je tam úplně základně něco špatně u komise. Pak je tady ještě jednou situace, tady není plus, ale minus v letošním roce u personálních videů. On se musel snižovat stav personálu. Kdybych já byl koordinátor ve výboru tax, tak a kdybych slyšel od komise, jak vděční jsou evropským odborům, že tak čistě pracovali v případě McDonald's. McDonald's tam komise řekla, že tu rešeršní práci, která je vlastně podle smluv jejich úkolem, že tak, jak je vybavena, by to prostě udělat nemohla. No, musím říct, že se nemůžeme na věky věků spočítat na to, že odbory nebo nevládní organizaci nebo někdo třetí v podstatě bude dělat tu práci, kterou vlastně má dělat komise nebo agentura, kterou jsme kvůli tomu účelu založili. Proto ještě jednou otázku, jak vy to hodnotíte. Eh, budeme se na to muset asi podívat v příštích měsících, možná já budu muset na to reagovat v té zprávě, ale co vy máte co se týká personální situace, co se týká rozpočtového vybavení těch příslušných položek, slyšeli jste něco podobného? Máte podobný dojem? No, co vy si o tom myslíte? Thank you very much, uh, Děkuji Petře, děkuji Petře za úvod. Z toho plynou otázky. Za chvilku Časem na ně odpovíme v řádné době. I za EPP se stranu Lidovou je tady někdo? Daniel Čolozaty, ale nevidím tady tu tvář. Za stranu Lidovou někdo? Děkuji, pane předsedo, já souhlasím s tím, co řekl pan Simon. Já si myslím, že dnes Eh, v podstatě hm, se to, eh, je to velice vhodné, protože jsme si vyslechli hm, prezidenta centrální banky a vidíme, že je třeba pokračovat směrem k hospodářské unii a právě proto je třeba uh, Eh, ze střednědobého pohledu mít silné agentury, které budou realizovat práci s řádným materiálním personálním vybavením a proto je třeba, aby realizovali tuto svoji činnost. Ty jsou velice důležité právě v tom novém systému řízení eurozóny a já opakuji, je třeba, aby měli nezbytné zdroje. A to jsem chtěl tady jasně říci. Děkuji. Děkuji, a teď ještě budeme pokračovat. EKR, pan eh, Ronen Leinen, prosím. Paní. Děkuji. Pracuji na této zprávě jako stínová zpravodajka za frakci EKR. Za prvé chci poděkovat Kate Swinburne, za důvěru, kterou mi projevila. Jak bez pochyby víte, z frakce EKR si přeje efektivitu, disciplínu. My si nemyslíme, že rozpočet může růst a růst do nekonečna a že to povede k lepším výsledkům. To se odehrává v době, kdy národní parlamenty si také myslí, že by Evropská unie měla uh, šetřit. Doufáme, že rozpočet pro rok 2016 bude první konkrétní eh, příklad toho, jak by Evropská unie měla být velká ve velkých věcech a malá v malých věcech. Takže rozpočet by měl pomáhat členským státem s tím, aby vyřešili své strukturální problémy a měli bychom se snažit bojovat se ztrátou konkurenceschopnosti chceme připomenout komisi, co učinila v roce 2010, definovala ho jako jeden z hlavních principů eh, té přidané hodnoty, kterou Evropská unie přináší. To znamená, to je věc, na kterou bychom měli myslet, tu přidanou hodnotu. Jsme přesvědčeni, že rozpočet by měl respektovat i princip subsidiarity, tak dobře, jak jen to bude možné. Frakce EKR oceňuje evaluaci, kterou provedl finanční přehled, systém finančního přehledu by měly být ale jenom komplementární, co se týká národních aktérů, nemělo by totiž docházet k žádné duplikaci v práci. Národní orgány by měly mít přednost a všechno by mělo směřovat k tomu, aby se snižovala administrativní zátěž a náklady snižovat. Co se týká strategických investic, mě měli bychom úzce spolupracovat s výbory EKR v různých, s kolegy z EKR v různých výborech. Děkuji panu Simonovi a ostatním stínovým zpravodajům. Děkuji, děkuji paní kolegyně. Teď dám za liberály slovo panu Torvalcovi. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. A teď anglicky. Za prvé, z výboru pro rozpočet jsme v dobrých rukou. Asi bychom těžko hledali lepšího zpravodaje, než je Jose Manuel. Ten zná všechny podrobnosti rozpočtu, takže myslím, že nebudeme mít v tomto ohledu žádné problémy. Krátký komentář k agenturám a jejich personálu. Vedli jsme stejnou debatu před rokem pokud se nescela mílím, tak si myslím, že jsme zvýšili jejich rozpočet i na rok 2015 už, ale tam je určitý problém, protože oni potřebují personál, dobrý personál a opravdu by bylo užitečné, kdybychom od nich mohli dostat nějaké posouzení, kolik nových dobrých pracovníků se jim podařilo získat. To by nám možná umožnilo lépe chápat v jakém řádu se mohou potřeb- pohybovat jejich potřeby v příštích letech. Teď krátký komentář po mém soudu k typickému politickému problému. Pokud se podíváme na všechny priority, tak my jsme skvělí při stanovování priorit. Ty zpravidla vedou k nárůstu rozpočtu, ale jsme nescela dokonalí, když se podíváme na to, jak vyvážený je ten rozpočet, když máme někde třeba škrtat. Snažíme se být intelektuálně upřímní, jakmile něco dáme na seznam, že bychom si to přáli, tak bychom ale stejně měli být schopni výdaje jinde zkrátit, protože jinak se dostaneme do stejné situace, jako se dostaly už některé naše členské státy. To znamená, že bychom se mohli dostat do situace nevyváženého rozpočtu a to je v této souvislosti z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji teď za zelené Sven Giegold. Jsem to už já? No, normálně bývá levice přede mnou. Na mém seznamu jste teď na řadě. Sleduji seznam sekretariátu. Pokud je to seznam od sekretariátu, tak eh, věřme jim a je to určitě správně. Kolegové, zase k tomuto tématu já bych eh, zmínil pár specifických bodů. Opravdu víme, že co se ESA týče, tam je ten rozpor, které, že mají stále více a více úkolů a jenom málo se tomu přizpůsobuje rozpočet. To, co se říká, přišlo od EOPA, to vzbuzuje obavy a myslím, že by bylo užitečné uh, kdyby společný výbor těch tří nám dal obecný pohled na tu věc a možná, že to bychom si mohli vyžádat od našeho týmu. Za druhé, ve stejnou dobu v tuto chvíli, kdy se diskutuje o rozpočtu, tak se také může diskutovat i o problematickém vývoji. Já tady nehovořím o EIOPA, protože uh, tam nemáme velké legislativní kompetence zatím, ale viděli jsme nedávno v případě ESMA, že parlamentní tým, který vedl pan Ferber, náš předseda, eh, ne, se mu nedostalo úplně skvělého zacházení a pokud eh, supervizoři pak souhlasí v té zprávě s tou pozicí, tak se nám často stalo, že byla velmi malá ochota k parlamentu přihlížet. Stejně tak se diskutovalo s EBA a nebylo to nijak snadné. Tady jsou obecné obavy. To znamená, že bychom toho, to okamžiku rozpočtu mohli využít k tomu, že bychom pohovořili s nimi o tom, jak skutečně a efektivně se zapojit do legislativního procesu. A později samozřejmě můžeme také eh, dát část eh, rozpočtu do rezervy, kdyby to snad nepomohlo. Za druhé, co se týká Eurostatu, když jsem byl zpravodajem k tomuto dokumentu, tak jsem s nimi měl určité kvalitativní problémy v jejich statistikách. Právě jsme dostali briefing k cílům 2020, což je klíčová strategie Evropské unie a tam jsou stále čísla za rok 2013 k těm indikátorům šestky, stále tam některé chybí, tak se ptám, proč Eurostat není schopen vyprodukovat statistiku, která by nám opravdu pomohla řídit Unii s klíčovými indikátory. To je přece jejich hlavní úkol. To znamená, když se podíváte na ten briefing sekretariátu, tak si myslím, že tahle kvalitativní věc by se od Eurostatu dala očekávat. A potom komise, co se týká rozpočtu EFRAC a ESP, tak se předpokládal značný nárůst a byl jsem tím trochu překvapen, protože aspoň když se vezme ISP, tak víme, že Eh, eh, výbor nebyl demokraticky eh, zvolen a je, jsou to soukromé nadace, které sami sebe jmenují a které v podstatě pak stanoví klíčové standardy pro mezinárodní účetnictví. Já se ptám tedy, proč ten značný nárůst a co komise udělá proto, aby tato instituce byla demokratičtější. A nakonec zcela souhlasím s tím, co řekl Petr Simon o potřebě mít větší kapacitu v daňových záležitostech. Je tady program Fiscalis, který se soustředí na spolupráci mezi daňovými zprávami. Víme, že tady dochází k přeshraničním kontrolám v oblasti daňové zprávy a myslím, že bychom v té oblasti mohli udělat víc a zcela souhlasím s tím, že bychom se tady neměli spoléhat prostě na odbory, že oni vybá, vybádají, jaké daňové problémy máme, kdo nás to jasně ukazuje, že je tady nedostatek prostředků a kdybychom mohli něco s tím udělat, bylo by to užitečné. Přišli jsme s pilotním projektem a možná bychom mohli přispět nějakými dalšími prvky k tomu, abychom se víc na tom podíleli. No, těším se na to, že se dovíme od komise něco o tom proč, jak se bude, bude zvyšovat rozpočtová alokace systému, který nemá demokratické pozadí. Doufám ve vysvětlení. Uh, Děkuji vám a omlouvám se za chybu, ale já jsem prostě eh, postupoval podle seznamu, nechtěl jsem vám nějak, eh, nás nějak povýšit a přidat vaší frakci nějaké další místa. omlouvám se a nyní tedy promluví zástupce GUE. Já s tím nemám žádný problém. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce také eh, eh, souhlasí s vaším pozitivním náhledem a myslíme si, že ta investiční kapitola by měla být posílena, abychom reagovali na krizi ale důležitý je způsob, jak se to bude implementovat, to znamená, na jaké aktivity se zaměříme a jaké budou e, výstupy těch investic. A především ale, jak to vypadá, se zaměřuje ten plán na finanční trhy. Je třeba ale a že mm, ty investice v podstatě dostanou ty velké nadnárodní společnosti. A máme zde ale programy Horizonte, Horizont eh, a eh, Kosme a tam dochází ke škrtům. Naopak, tam by se měly, třeba Kosme by se mělo posilovat a tak, abychom i podporovali podnikatelského ducha, i sociální otázku, i solidarity, aby třeba družstva mohly eh, investovat, mohly tvořit pracovní místa a spolupracovat s veřejným sektorem. Jeden z pilířů naší společnosti je sociální soudržnost. A v tomto smyslu myslíme si, že programy, které mm, se teprve teď aplikovaly jako zaměstnanost mladých, to by se mělo e, posílit e, a měli bychom tam zavést model předfinancování pro ty země, kde je vysoká míra nezaměstnanosti mladých, e, tak aby ty, ta pracovní místa, která se vytvoří, byla plnohodnotná, aby dávaly možnosti kvalifikace mládeži, které zatím jsme zavírali dveře. A nás rozčiluje to, když vidíme, jak se e, buduje Evropa taková opevněná bašta, kde mm, každý rok e, v podstatě se e, uzavíráme otázkami jako imigrace nebo chudoba nebo vojenské konflikty, které často jsou způsobeny naší zahraniční politikou. A máme zde větší a větší počet osob, které jsou jaksi v zoufalé situaci a chtějí být uprchlíky tady, ale přece komise. My chceme být inkluzivní, humanitární, demokratičtí v našich politikách. To znamená, chceme posílit i sociálně Evropský fond. Proto stejným způsobem navrhujeme, aby eh, kapitoly, které se týkají zemědělství a životní prostředí a boj proti změnám klimatu, tak aby se to také vyhodnocovalo, tak abychom viděli, do jaké míry tyto programy plní své cíle. A bychom opět zde spíše nenahrávali velké, velkým koncentracím eh, eh, potravinářského a zemědělského průmyslu. Potom se máme kapitolu, která se týká eh, příjmů do, zdrojů, do rozpočtu. Tady jde o vlastní zdroje. To je velice důležité. Nejenom tedy to počítat podle, podle bohatství na hlavu, ale máme zde bohaté země, které v podstatě mm, mm, přispívají méně a méně, jsou v regresi. Eh, a nem, mm, se nemůžeme eh, Eh, navrhovat tedy žádnou, eh, žádné fiskální eh, nástroje, které by spíše nahrávaly tomu fiskálnímu dumpingu, anebo je zde ta otázka zdanění z finančních transakcí. To je velice důležité, abychom zabránili spekulacím. Dále chceme zrevidovat i pracovní právo v EU, aby bylo mm, pro zaměstnance a ne, aby zde docházelo k novým personálním škrtům, jako se zde plánuje těch 5%. To, by, to se plánuje tedy v evropských institucích. Ale o co jde? Jde přece o to lépe rozdělit eh, lidské zdroje, zlepšit jejich profesionalitu a zlepšit organizaci práce práce a ne tedy nějaké nové škrty v personálu. Děkuji. Děkuji vám. A za e FDD? Pan Wolf? Děkuji vám, pane místo předsedo. A děkuji vám také paní Fernandesi za vaše komentáře. Těší mě, že zvažujete snižování rozpočtových nákladů a hlídat to zvláště v souvislosti s ESAS. A my to budeme bedlivě sledovat. Pravodaj pan Simons také jasně dal najevo, že možná bude třeba zvýšit eh, náklady na ty tři agentury ESA, ZMA a EOPA. E to zůze velké obavy v souvislosti s několika faktory. Většina lidí v Evropě eh, stále musí utahovat opasky v této době a musíme se chovat také zodpovědně s ohledem na náklady pro daňové poplatníky, které, kteří to budou muset zaplatit, takže my toto budeme velmi chce monizorovat tento proces natolik, nakolik také podporujete e, pohled pana a pana Timmermance, že musíme zajistit řádné řízení těchto rozpočtových projektů. E, protože se zvyšují eh, rozpočty i počet zaměstnanců těchto agentur, A je důležité zde zajistit skutečný princip subsidiarity. Jsou určité organizace, například velmi výrazné regulační orgány v mají země, které by mohly přezít tyto úkoly a tím bychom mohli zabránit duplikace a mohli bychom zvážit, jak bychom se o to mohli postarat i v dalších zemích, tak aby vlastně i ten rozpočet ze strany parlamentu byl co nejnižší. Takže to jsou naše poznámky a my budeme se zájmem a už se ten proces monitorovat, tak jak bude probíhat. Děkuji. Děkuji vám. Nyní promluvili zástupci všech politických skupin a nyní se o slovo hlásá kolegyně Maletič. Děkuji vám. Já chci jenom říci, že my v Ekonu se zajímáme o ty tři agentury a rozpočet, který se jich dotýká, ale nejde jenom o tyto záležitosti. Jde nám také o řádné hospodářské chování, řízení a to, co je s tím spojené. A základní podmínkou je řádný finanční management a včasné platby. A také nás této souvislosti zajímají právě veškeré rozpočtové eh, položky, které se týkají tedy například eh, účetnictví, eh, výkaznictví, daní a podobně. A samozřejmě také se snažíme sledovat, zda implementace daných programů je náležitě pokročila tak, jak s tím počítá rozpočet nebo ne. A co se týče včasných pladeb, my jako Ekon bychom měli také zvážit tu problematiku tzv. backlog v souvislosti s eh, politikou soudržnosti, protože toto neplacení faktur pro, znamená problémy s likviditou e, členských států a není to jenom otázka výboru regie, ale právě i otázka výboru ekon a dalších. Děkuji. Děkuji vám. Pan zpravodaj se o slovo nehlásil, protože stále ještě spisuje svoji zprávu. Jose Manuele, chcete něco říct si vy? Já musím poděkovat, budeme pokračovat v této práci, nesmíme zapomínat na to, že eh, zde Eh, komise předložila návrh rozpočtu a nyní je to na radě, aby ho zhodnotila. Samozřejmě je to malý rozpočet, eh, je to 1% eh, hrubého, hrubého národního produktu, ale asi je to v nominální čístech velký rozpočet, který i přes rozšíření nás nyní 28, i přes ty nové agentury, které jsme vytvořili, i přes ty nové funkce, novou činnost, nové kompetence, které jsme dostali, tak je to rozpočet, který pořád je v mezích toho 1%, což samozřejmě po nás eh, chce, abychom se chovali efektivně. Budeme respektovat závazky, to znamená finanční rámec, který jsme přijali, budeme respektovat naše závazky a samozřejmě agentury. Agentury musí mít prostředky, aby mohly dělat práci, kterou chtějí dělat a která jim přísluší. Což znamená respektovat eh, přijaté závazky a budeme spolupracovat s výborem Econ, eh, tak abychom měli co možná nejlepší rozpočet samozřejmě v jeho limitacích. A pokud jde o ty programy, které jsou přímo s tím spojeny, agentury, eh, my jsme hovořili o těch třech, ale také zde máme programy jako Fiscalis a další, takže to jsou programy, které a ty agentury, to jsou hm, eh, ty mají téměř eh, 100% závazků představují a 100% eh, i eh, jsou realizovány platby, takže eh, v tom budeme takto pokračovat. A také i v rámci mandátu, který máme do trialogu a budeme <clears throat> pracovat se pozměňovacími návrhy, tak abychom měli rozpočet, který bude reagovat na očekávání Eh, obyvatel, ale i členů výboru Ekon. Děkuji. 15. nebo 16. července bude další výměna názorů na toto téma. Pozměňovací návrhy 37. než všichni odjedou na dovolené. 3. září projednání pozměňovacích návrhů a 3. 9. se také bude hlasovat na ekonu tak abychom včas pozměňovací návrhy poslali do výboru pro rozpočet a na plénum je to plánováno jako vždy na druhou říjnovou plenárku 28. října. Uh, hlásil se možná někdo z komise o slovo, já jsem si nevšiml, nebo co? Já bych jenom rád i kvůli zápisu Eh, uvedl, že tedy komise nesledovala tuto diskusi o rozpočtu, což je dosti neobvyklé. Dobrá, uděláme záznam do zápisu. To je tedy vše pro dnešek, uvidíme se zítra v 9 hodin.